Um, tak, vážení kolegové, zahájíme dnešní odpolední zasedání a to bodem 13 pořadu jednání. A sice poplatky za přeshraniční platby a poplatky za směnu měny. Jde o rozpravu o návrhu zprávy a zpravodajkou je paní Eva Majdel. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Letos slavíme 25 let od vytvoření jednotného trhu. Nicméně e, evropští občané a podniky e, stále ještě nemohou e, sklízet plně ovoce tohoto výdobytku a to kvůli různým překážkám v jednotlivých sektorech. Přeshraniční platby jsou zásadní pro integraci finančních služeb pro spotřebitele a také pro evropskou ekonomiku. Uživatelé platebních služeb ze sedmi států mimo eurozóny mimo eurozónu stále podléhají vysokým daním za přeshraniční platby navzdory existenci systému SEPA. Proto vítám návrh komise, kterým se mění nařízení 924, protože to umožní Evropanům eh, posílat peníze přes hranice za stejné náklady, které vyplatili za vnitrostátní transakci ve své vlastní měně. Je to nutné, abychom odstranili nevýhodnou pozici osob a podniků ze států mimo eurozónu a abychom zajistili rovné podmínky eh, pro jejich konkurenci vůči eh, ostatním podnikům a osobám z jiných členských států. Eh, jde o 900 milionů euro úspor pro občany. Nicméně k výhodám bude patřit mnohem silnější ekonomická integrace Evropské unie, eh, snadnější přeshraniční pohyb a volnější obchod mezi členskými státy. Pokud jde o druhou část tohoto návrhu, navzdory tomu, že eh, cílem komise je zavést větší transparentnost a možnost výběru spotřebitele pro eh, otázky změny směnu měny, je potřeba dávat si pozor na to, jakými nástroji toho chceme dosáhnout. Proto se domnívám, že delegovat mandát na EBA, aby vyvinula regulatorní technické standardy pro praktiky směných kurzů, jsou nutným regulačním opatřením, které ovšem jde nad rámec této směrnice. Kromě toho detailní standardizace má být ponechána na druhotný legislativní akt, což by mohlo vést k regulatorní nejistotě na trhu a mohlo by to mít vyšší implementační náklady. Zavedení stropu pro náklady na směnu měny, ať už do, na dočasné nebo trvalé bázi, by mohlo mít škodlivý dopad na trh a proto návrh zprávy se tomu vyhýbá. Je to v podstatě proti zásadním principům Evropské unie, jimiž je tržní ekonomika a volná soutěž, eh, což je ze samé podstaty něco jiného než regulace cen. Eh, transparentnost směny měn je možná, pokud toto nařízení bude poskytovat jasné pokyny pro poskytovatele služeb. Proto je cílem nařízení z návrhu zlepšit návrh komise Eh, a také zvážit eh, o rozsah působnosti pomocí několika vyjasňujících pozměňovacích návrhů. Toto nařízení je pro nás unikátní příležitost, abychom eh, ukázali reálně a prakticky, že Evropská unie může přinášet výhody, že může nabízet konkrétní a hmatatelná řešení svým občanům a že odstraňuje nerovnosti na jednotném trhu, které postihují naše občany. Chtěla bych poděkovat za dosavadní práci svému týmu. Děkuji také sekretariátu a těším se na rychlou a konstruktivní spolupráci s kolegy a doufám, že se nám povede odstranit další překážku v Evropě, čímž zlepšíme životy občanů a poskytneme jim lepší služby. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce a nyní se přesouváme k stínovým zpravodajům za SD Ulle Ludvíkson. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl poděkovat paní zpravodajce eh, Evě Majdel za eh, tento příspěvek a za práci na zprávě. Myslím si, že je dobře, že komise i zpravodajka chtějí sjednotit náklady na přeshraniční platby v euru ve, ve, ve všech členských státech s náklady na vnitrostátní transakce v národní měně. Ale na základě eh, argumentace komise v akčním plánu pro finanční služby je vidět, že návrh tak docela nenaplňuje eh, očekávání. V akčním plánu komise udává, že chce snížit náklady pro přeshraniční eh, platby ve všech členských státech. Parlament, eh, zpráva parlamentu ohledně eh, akčního plánu pro finanční služby vyzývá komisi, aby také snížila poplatky za přeshraniční transakce ve všech zemích z těch čtyřech různých alternativ komise. E, proto je nejlepší změna nařízení e, tak, aby náklady na přeshraniční platby uvnitř Evropské unie byly stejné jako pro vnitrostátní transakce v národní měně, při nichž e, uživatel platební služby, v, zemích, kde uživatel platební služby bydlí nebo kde má sídlo, a to bez ohledu na to, v jaké měně transakce probíhá. Jestliže účelem je snížit náklady na přeshraniční platby ve všech členských státech, eh, pak by změna nařízení měla pokrývat všechny měny členských států. Podle odhadu investiční náklady pro poskytovatele platebních služeb eh, jsou 3 miliardy euro. Zároveň se očekává, že evropští spotřebitelé a podniky budou moci ušetřit eh, ročně zhruba 1,5 miliardy euro. Eh, podle posouzení dopadu komise by tato alternativa byla nejprospěšnější pro evropské spotřebitele a podniky. Spotřebitelé velice často musí platit vyšší poplatky při výběru z bankomatu a platbách v zahraničí, než kdyby platili ve své vlastní měně. Tato služba se jmenuje dynamická konverze měny a nepřináší spotřebiteli vlastně vůbec nic hodnotného, e, kromě toho, že ten výběr nebo nákup je skoro vždy dražší, než je nutné aby byla zvýšena transparentnost, měly by banky mít povinnost informovat své zákazníky o dynamické konverzi měny a potom e, zákazník e, bude moci v klidu učinit rozhodnutí e, prostřednictvím nastavené předvolby na své bankovní kartě. Máli být DCC používána při výběrech a nákupech v zahraničí a anebo zda má platit směný kurz vydavatele karty. Ta nastavená předvolba by byla potom změnitelná v mobilním nebo internetovém bankovnictví klienta. Pokud by zákazník vybral DCC jako svou eh, předem nastavenou předvolbu, pak bude zvýšená transparentnost při nákupu a výběru a bude možné srovnání. Vydavatel karty pak by měl povinnost eh, používat eh, orientační směný kurz v okamžiku nákupu či výběru, přestože samotná transakce proběhne zhruba o jeden až dva dny později. Za tu dobu většinou nenastanou velké změny na trhu směných kurzů a kurz je eh, za tu dobu téměř stejný nebo úplně stejný. Chtěl bych tedy poděkovat za slovo a těším se na plodnou spolupráci s paní Majdel v nadcházejících týdnech a těším se na otevřenou diskuzi a jsem si jistý, že nakonec najdeme řešení. Děkuji. Děkuji vám za ECR Stanislav Ožuk. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący. Hm, děkuji za slovo. Dámy a pánové, hm, paní zpravodajko, rád bych poděkoval za tento návrh zprávy eh, které většina toho je v souladě s EKR, protože my rovněž trváme na tom, aby zde skutečně bylo určité vyrovnání, pokud jde o tyto poplatky, směny, kurzy a tak dále. To znamená v těch zemích, které nepoužívají euro, jakož i v zemích eurozóny. Ale myslíme si, že bychom to měli trošku rozšířit i na všechny ostatní měny celé EU. To znamená nejenom pokud jde o obchodní výměnu, ale vůbec o celý ekonomický systém. Pokud jde o bankovní systém, každá národní měna musí mít stejné postavení jako ostatní. Právě proto nevíme, proč by tyto banky v eurozóně měly mít takové neregulované platby a poplatky, které by byly nižší než v zemích mimo eurozónu. To má potom dopad na klienty samozřejmě. No a zároveň pokud jde o spotřebitele, tak samozřejmě eh, to by znamenalo, že by některé eh, národní měny byly hm, řekněme, méně hodnotné kategorie než euro, což podle našeho názoru je v rozporu s našimi hodnotami protože my skutečně chceme, aby došlo k rozšíření těchto možností na všechny evropské měny. To je velice důležité a Evropská komise podle našeho názoru zatím ještě nepřišla s jasnými argumenty, které by byly proti tomu. Já si myslím, že paní zpravodajka opravdu eh, přišla s velice dobrými návrhy v, sedm, mm, v čísle 7 právě žádá, aby Evropská komise vzala v potaz toto rozšíření. Ovšem Nevím, zda mm, to je pouze nějaká symbolická zmínka. Právě proto bych byla rád, aby byla paní zpravodajka trošku ještě otevřenější, pokud jde o naše diskuze. Další důležitá část se týká transparentnosti v této oblasti. Před chvíličkou o tom hovořil i kolega. My si myslíme, že stávající situace je neudržitelná a právě proto by smělo dojít k větší transparentnosti nákladů těchto transakcí pro každého uživatele těchto finančních služeb. Pokud jde o desítku, pokud jde o toto řešení v této oblasti navržené, není dostačující, není dostatečně přesné. Měli bychom společně nalézt takové řešení, které bude reálné a zároveň by mělo být praktické v nejbližší budoucnosti. Protože když se podíváme na všechny ty záležitosti, pokud jde o referenční kurzy, směrné kurzy, náklady na transakce, pokud bychom museli samozřejmě toto všechno řešit, přímo ukazy, tak to by byl samozřejmě obrovský problém, když za vámi čekají další mhm. lidé. My samozřejmě potřebujeme, aby všechny tyto informace byly k dispozici, mm, pokud jde o směrné kurzy, pokud jde o jednotlivé devizi a tak dále, aby se zde například mm, používala ta možnost těch dvou pracovních dnů, o kterých jsme se zmínili. Zároveň bychom se měli zamyslet nad kompromisními návrhy řešení, pokud jde o maximální transparentnost pro uživatele a zároveň určitou realitou, to znamená mm, to, že budeme trvat na, této, na tomto požadavku, ale my podporujeme návrh paní zpravodajky, pokud jde o delegování eh, této eh, problematiky, pokud jde o evropské Eh, dozorčí orgány v oblasti technických standardů. Především pokud jde o určité přechodové období, pokud jde eh, o směrné kurzy. Toto je trošku podle našeho názoru archaické řešení, které se využívalo v minulosti. Ovšem opravdu si myslím, že bychom neměli využívat takový historický přístup, kde, byly určit, kde došlo k určitým regulacím cen, což podle našeho názoru vedlo k negativním eh, dopadu na trhy a eh, prohlubování krize. To jsme v minulosti viděli. Hmm, to znamená, že v této oblasti spíše potřebujeme konstruktivní spolupráci, kde Eh, tento návrh parlamentu by měl být přijat co nejdříve. Naše pozměňovací návrhy předložíme v angličtině a zároveň se budou týkat i otázek, o kterých jsem se zmínil, to znamená rozšíření této směrnice na všechny měn jednotlivých členských států a zároveň budeme trvat na větší transparentnosti eh, směnného kurzu obecně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Ježek, za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl na úvod přivítat návrh komise, zcela podporuji cíle tohoto návrhu Zejména se domnívám, že je nesmírně důležité, aby panovala transparentnost, pokud jde o přeshraniční směnu měny. Kdybychom mě, no, chceme-li zachovat integritu jednotného trhu jako celku, pak musíme zajistit rovné zacházení všude v Evropské unii. Vítám navrhované snížení eh, transferových nákladů mezi eh, finančními institucemi používajícími euro a nepoužívajícími euro. A domnívám se také, že je správné, aby uživatelé platebních služeb měli úplnou transparentnost, pokud jde o transakční poplatky. Pokud jde o návrh zprávy paní Majdel, eh, sdílím její pozitivní přístup vůči návrhu komise. Eh, domnívám se, že k tomu lze dodat něco užitečného, například to objasnění eh, zpravodajky v pozměňovacím návrhu 10, to, jsou, to je článek 3a, který zajišťuje, aby uživatelé platebních služeb eh, měli možnost volby, eh, a to volby neutrální eh, a jasné, pokud jde o konverzi měny. V dnešní situaci, když máte možnost platit ve své domovské měně, tak je to vždycky nejjednodušší a nejpřímočařejší přístup a myslím si, že jasně nastínit použitý směnný kurz a transakční poplatky, to by bylo spotřebitelům velice užitečné. Eh, konstatuji také, že zpravodajka odstraňuje EBA eh, e RTS a místo toho požaduje kratší přechodné období a proces řízený trhem který by měl dostat přístup eh, k tomu, aby snížil náklady pro podniky. Eh, já se těším na další diskuzi a jsem otevřený různým variantám, jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Eh, těším se na následující týdny a diskuze, které budeme ještě vést. Děkuji. Děkuji. Pan Věgaš Zague. My velice citlivě vnímáme ty obavy, které se nacházejí v pozadí tohoto návrhu, tedy v tom smyslu snížit náklady občanům, co se týče konkrétně těch národních převodů. Nicméně tento návrh přináší sebou další znepokojení a to jsou ty komise, které pobírají banky, protože z portugalské zkušenosti tyto provize nejsou úplně tak eh, nízké, spíše naopak až hodně narůstají. Dokonce si pamatuji na prohlášení samotného orgánu bankovního dohledu, který vlastně do určité míry pobízel banky, aby vybírali ty komise, aby se zvrátilo to snížení rentability bank. A to samozřejmě bylo napojeno na tu velice krátkou lhůtu pro úrokové sazby. No a v Portugalsku, v bance, ty eh, sazby vlastně začínají na nějakém jednu euro, pak to překračuje nějakých 20 eur a to při transferech přes internet, protože když dojdete přímo do banky, tak tam je to pětkrát více a ještě se k tomu připočítávají daně a rozhodně to není úplně méně cená částka. Spíše tu vnímáme, že tyto bankovní komise eh, narůstají. A mm, takže to jsou takové jakési režimy oligopolí a to vede k celkové situaci na trhu určitého znepokojení a nevidíme hlavně, že by to někdo nastolil nějaký práh, nějaký limit tady pro ty provize, když bychom tedy chtěli nějak ukočírovat ty eh, mezinárodní převody, když tedy opouštějí hranice samotného státu. Pak další obava, kterou jsme znepokojeni, že podniky s poskytováním služeb se eh, tedy usazují i mimo eh, v jiných zemích a tam zase vybírají další poplatky za poskytování služeb a tady na to nahlížíme, že se to provádí jaksi beztrestně a myslím si, že je třeba to zase nějak klasifikovat, aby se omezovaly ty částky, které se vybírají třeba za vybírání peněz. U nás v Portugalsku to začíná znepokojovat. Nicméně to samozřejmě ehm, neodebírá ehm, vhodnosti této zprávě, my ji přijímáme, ale přispějeme k tomu návrhy v tomto smyslu. A pak ještě na závěr, ta lhůta tří let, tři roky pro to, aby se tento návrh implementoval, no tak to považujeme za opravdu nadměrně. Tady nechápeme, jakou potřebu máme mít eh, tři roky to nás eh, vede vlastně v reálu až k nějakým čtyřem, pěti letům, než se to všechno schválí a kde jsou ty opravdové zájmy občana. To v podstatě eh, půjde, jak se říká lidově, úplně do háje, ale samozřejmě jsme ochotní tady se spravodajem spolupracovat. Děkuji. Za EFDD Barbara Kapl? Takže jdeme na Catch the Eye, Danuta Hybner. Děkuji vám moc krát. Chtěla bych zmínit dvě věci, eh, o kterých už se také kolegové zmínili. Eh, za prvé nevím, jestli jsme se už věnovali té možnosti, která se může stát skutečností, a to je, hroziko, to je riziko jaksi přeshraničních dotací, tedy že banky se budou snažit někde nahnat příjmy, které, o které přijdou z, transač- z přeshraničních transakcí. Existuje vysvětlující memorandum, které říká, že e, tato možnost, která bude zvolena, by zminimalizovala riziko, nicméně já to v návrhu komise nevidím. Eh, nevidím tam žádnou tu snahu minimalizovat toto riziko. A druhá otázka eh, se týká toho poměrně silného požadavku na revizní doložku. Ta je v podstatě bezprecedentně silná ve vaší verzi. Já si ale myslím, že je to velice užitečné. Chtěla bych se ale zeptat, jestli byste také zvážili, aby tato doložka mohla vést k revizi, která by v budoucnu mohla znamenat rozšíření rozsahu působnosti toho nařízení. Eh, takže eh, by vlastně eh, mohly být přeshraniční platby prováděny v jakékoliv měně jakéhokoliv členského státu na úrovni odpovídajících vnitrostátních plateb. Nina Gil. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji zpravodajce. Já vítám tento návrh od komise, protože se domnívám, že je zásadní, aby fungoval vnitřní trh a k tomu potřebujeme zajistit, aby přeshraniční platby eh, byly za stejné náklady jako domácí transakce. Z pohledu Spojeného království se ale obávám, že vzhledem k tomu, že odcházíme z Evropské unie a z vnitřního trhu, znamená to, že britští spotřebitelé a společnosti nebudou mít eh, k dispozici výhody této reformy. Zejména mě tíží, že nedávný návrh britské vlády eh, pro případ, kdy nedojde k dohodě, by znamenal, že britští spotřebitelé budou mít vyšší náklady, právě tak jako podniky, pokud jde o používání platebních služeb, kreditních karet a tak dále. Všechny tyto náklady vzrostou pro Brity. K samotnému návrhu zprávy ale eh, dělá mi starosti návrh, pozměňovací návrh číslo 11 pravodajky. Ještě nejsem úplně přesvědčená, že bychom měli mazat celý ten návrh týkající se delegování na EBA. A to též platí o smazání toho dočasného stropu na poplatky pro přeshraniční platby. Nejsem si jistá, jestli to nám pomůže dosáhnout cíle, kterým je fungující vnitřní trh. Jestliže nebude existovat transparentnost eh, a jestliže nebude vysledovatelné, kdo dělá co. Spravodajka eh, ve své prezentaci řekla, že by to chtěla nechat na trhu ale podle naší zkušenosti eh, trh často sám sebe neopravuje, nekoriguje v těchto otázkách. Takže mě by zajímalo, eh, jestli má zpravodajka ještě nějaké další důvody eh, mazat celý tento návrh komise v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Komise si vezme slovo, prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Já jsem velice rád, že eh, celkový cíl této iniciativy se těší tak široké podpoře. A je dobře, že se podpoře těší zejména eh, to vyrovnání, to sjednocení nákladů na přeshraniční, přeshraničních transakcí a domácích transakcí Přestože někteří poslanci by to chtěli rozšířit i na ostatní země, my jsme od toho upustili na základě posouzení dopadu. Já si nepamatuju, kdo na to poukázal, ale v tom plánu pro maloobchodní finanční služby jsme byli ambicioznější, ale posouzení dopadu ukázalo, že většina e, přeshraničních transakcí už teď probíhá v eurech a e, máme efektivní infrastrukturu, takže banky nemají žádnou omluvu pro to, e, nebo žádnou výmluvu, proč nepřenášet tuto efektivitu z infrastruktury na spotřebitele my jsme se tedy soustředili pouze na přeshraniční transakce v euru, čímž přineseme reálné výhody většině spotřebitelů a samozřejmě lidé mají možnost eh, přejít eh, od transakcí v jiných měnách než eh, euro na euro. Takže tento, eh, tato výhoda bude potom vlastně ještě širší, než říká posouzení dopadu. Pokud jde o ten další aspekt, a to je konverze měny a transparentnost. To bylo k návrhu přidáno, protože eh, panel pro regulační přeskum poukázal na to, že se banky snaží kompenzovat ušlý příjem. Bylo by tedy dobré, kdyby existovaly požadavky na vyšší transparentnost eh, při konverzi měny, ale zároveň se domníváme, že je technicky velice složité to provést. A podle některých návrhů, které tu zazněly, je vidět, že je potřeba pozorně eh, proskoumat, co by eh, to vlastně znamenalo, co by z toho plynulo. Je tedy potřeba dát mandát Evropskému bankovnímu úřadu, který má zdroje na to, aby to prošetřil, aby konzultoval účastníky na trhu o tom, jaká by byla nejlepší možnost. To ale eh, odmítají mnozí řečníci zde v tomto sále a odmítá to také většina členských států eh, v radě. Takže eh, jsme v podstatě opustili tento návrh Nicméně stále eh, můžeme dosáhnout značného pokroku na základě obecných požadavků na transparentnost, což je také dobrá cesta vpřed a eh, ponecháváme si tím možnost zavést další opatření na základě detailní zprávy od EBA. Takže si myslím, že můžeme přinést rychle výhody spotřebitelům, Eh, není potřeba čekat tři roky. I v našem původním návrhu eh, počítáme s rychlejšími eh, výhodami. Podle návrhu rady ještě o něco rychleji. Takže já doufám, že se nám podaří tímto způsobem přispět k rychlému kompromisu ohledně tohoto textu a to ku prospěchu uživatelům platebních služeb. Děkuji vám. Děkuji a prosím paní zpravodajka. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a i dalším kolegům, kteří se vyjádřili. A děkuji za předběžné připomínky a do určité míry také za pozitivní přístup a i za konkrétní návrhy. A já velice ráda toto vše s vámi projednám a, a ráda zapracuji ty dobré myšlenky, o kterých jste hovořili. Jen dvě takové věci. Myslím si, že i když to odstranění bariér pro přeshraniční platby ve všech měnách mezi členskými státy by mohlo opravdu vést k opravdovému dokončení jednotného trhu v retailové oblasti a také by to bylo přínosné pro občany a podniky. Měli bychom ale zároveň být opatrní a zároveň nevést tímto k navýšení nějakých nákladů u platebních služeb. Jsou tu určité názory, že takový scénář by mohl vést právě k neproporčně vysokým nákladům pro ty poskytovatele ve srovnání právě se zamýšlenými benefity. A pro poskytovatele, ti by se mohli nacházet v takové situaci, že by museli navýšit ceny jiných služeb, aby se vykompenzovaly tyto ztráty a to by vlastně vynulovalo konečný účinek toho nařízení. Tento text navržený ve zprávě pokrývá 80 interevropských přeshraničních transakcí pro u neevropských u států mimo EU, což e, je velká změna ve srovnání se statusem quo. Pokud půjdeme zpět k té situaci před několika lety, jak to bylo třeba z věcí roamingu, tak to nám prokazuje, že e, někdy tedy ten pokrok v Evropě je dosažen krok za krokem, ale samozřejmě, že já jsem nakloněna toto e, dále ještě projednat. Když rozšíříme toto nařízení na všechny měny, tak si myslím, že by bylo zapotřebí dalších kroků a tomu by měla předcházet opravdu hloubková analýza, abychom si uvědomili veškeré dopady těch navržených ustanovení a tedy samozřejmě detailní hodnocení dopadu, což návrh zprávy eh, právě požaduje. Co se týče eh, poplatku za převod měny, tady souhlasím, ano, je tu prostor pro vylepšení, abychom zajistili větší míru transparentnosti a doufám, že se nám podaří eh, najít tedy tato vylepšení spolu s vámi v nadcházejících týdnech. A co se týče té průřezové, eh, průřezovosti u podpor, eh, tak tady si myslím, že je třeba se věnovat těm poplatkům za směnu eh, měny, protože to je ta nejméně transparentní oblast. Já navrhuji větší míru transparentnosti a zase tedy doufám, že obdržíme další dobré příspěvky s prostřednictvím vašich pozměňovacích návrhů a někteří z vás ještě vyjádřili tedy souhlas s tím ambiciozním harmonogramem, který jsme předložili, takže doufám, že se nám podaří kvalitně spolupracovat v nadcházejících týdnech. Děkuji. Já vám děkuji. Ještě ten harmonogram přečtu. Lhuta pro pozměňovací návrhy 14. září ve 12 hodin. Zvážení pozměňovacích návrhů 8. října, hlasování na výboru Ekon 5. listopadu s oznámením na prvním plénu v listopadu a to by nám umožnilo jít do trialogu. Děkuji vám a dostáváme se k dalšímu bodu a tím je stanovisko týkající se zahrnutí italské obce Campione d'Italia italských vod jezera Lugano do celního území Unie a do územní působnosti směrnice 2008-118. Toto téma se projednává v rámci zjednodušeného postupu, článek 50. Vzhledem k tomu, že výbor um, je přehlcen prací a návrh není kontroverzní, já jsem zpravodajem a samotný text tady si ani nevyžádal pozměňovací návrhy ve srovnání s návrhem komise. Záměrem je tady obměnit eh, směrnici o DPH a tu um, směrnici o vyloučení eh, um, eh, zdaní, konkrétně tedy té obce Campione a vod jezera Lugano do celního území Unie. Nyní jsou tedy vyloučeny tyto oblasti a to z důvodu zeměpisných, jako je izolace, ekonomické znevýhodnění, tato italská exkláva na území Švýcarska eh, z historického hlediska byla odůvodněna tedy eh, tato možnost vyloučení z území EU, nicméně Itálie si nyní myslí, že toto vyloučení již není zapotřebí a na žádost tedy Itálie komise navrhla, aby se tato dvě území dostala opět do působnosti celní územní unie EU a tady by se tedy uplatnila ta příslušná směrnice. Nicméně komise um, zvažuje tedy tu možnost, že by i nadále platilo vyloučení způsobnosti směrnice o DPH. aby se zajistila spravedlivá pozice tedy mezi těmi územími eh, Švýcarska a tohoto území takže to bude ten, ta nepřímá daň a příslušný systém sladět podle švýcarského postupu. Komise navrhuje formální změnu směrnice DPH a tím by se tedy z článku 6.2 přesunula tato území do jiné působnosti, tedy z působnosti, kam nespadá tato směrnice. Přeneslo by se to do působnosti článku 6.1. To se týká týká tady území vyloučených z územní aplikace směrnice. Ale jak jsem řekl, podporuji tento návrh a také by bylo dobré tedy, aby následně rada toto rychle schválila. Mám tu pouze dva stínové zpravodaje. Sven Gigold v první řadě. Prosím, Svene. A pro mne je to překvapení. Děkuji, pane předsedo. Další italské téma. Myslím, že eh, v posledních dnech jsme tu měli hodně italských uh, témat. Začalo to eh, zprávami ráno, končí to zprávami večer a nyní i tady na výboru. Takže máme tu oblast kampione. Naučte mě to, jak to správně vyslovovat. Kampione, ano, děkuji, pane předsedo. Takže kampione d'Italia a italské vody jezera Lugano se mají zahrnout do celní územní unie. Nicméně, jak jste předeslal, pane předsedo, komise nenavrhuje zahrnout ta dvě území také do územní působnosti směrnice o DPH, i když probíhá revize pravidel směrnice o DPH a ta možnost by existovala. Vzhledem k tomu, že kampion má největší kasino v Itálii a navrhl bych, aby se všichni podívali na fotku toho kasína, které zkrachovalo právě před měsícem a tímto celá obec je ve finančních potížích, tak jsme skeptičtí, do jaké míry má kampione schopnost bojovat proti daňovým únikům, včetně únikům DPH a zda je smysluplné vyloučit i nadále tato dvě území z působnosti směrnice DPH. To by vedlo k špatným signálům, že prostě se nevěnujeme těm regulačním daňovým tématům. A pak tedy návrh komise, aby tato chtěla poradě zbavit se všech těch vyloučených území z tohoto režimu jako Channel Islands, jak poukazuje článek 8 směrnice o DPH. No a konkrétně, co se týče eh, řádné hospodářské soutěže a také vlastních zdrojů, bych chtěl vyzvat komisi, aby nám stručně vysvětlila, proč nevyužili prozatím té příležitosti ani v případě kampione, ani těch dalších eh, nezahrnutých území. Děkuji. Ano, ale bohužel zástupce komise není přítomen. Nicméně požádáme je, aby zareagovali písemně na otázku pana Gigolda. To je opravdu neobvyklé, že tu komise není zastoupena. Opřímně, víte, bylo to totiž rozhodnuto koordinátory, abychom uplatňovali zjednodušený postup – protože původně to bylo naprosto nekontroverzní téma. Žádná politická skupina o to nepožádala, proto to mělo být eh, takto podepsáno přímo Birem. Ale pokud se z toho stane kontroverzní bod, tak se to samozřejmě přesune na řádný postup a pak to bude muset tedy postupovat podle všech eh, příslušných pravidel. Dobrá. Vy jste skončil s vaším příspěvkem a další stínový zpravodaj Miguel Viegas, prosím. Jen velice stručně, my nemáme nic proti, to je jasné přání italského státu, takže předpokládáme, že toto bude ta formulace, která nejlépe vyhovuje zájmům regionu a populace, která tam žije. Takže tady nemáme vůbec nic proti tomuto návrhu. Já vám děkuji. Nemáme tu žádnou žádost v rámci Catch the Eye. Takže procedurální připomínka. V první řadě chci říci, že podle zjednodušeného postupu, jak víte, máme tu lhůtu stanovenou na 6. září pokud nebude sedm námitek proti tomu zjednodušenému postupu, tak přistoupíme okamžitě k hlasování na plénu a to proběhne 1. října. To je tedy to, co nám umožňuje článek 50. No a k podstatě věci v podstatě s obsahem nebo předmětem toho, té situace je to, že to je enklava na švýcarském území a je vyloučena nejen z DPH, ale ze samotné celní unie. Takže to zahrnuje celní unii. Pokud se nic nestane, tak eh, to zůstane prostě tak, jak je mimo celní unii. A já si nemyslím, že by to bylo v podstatě reálné mm, zajistit nějaký podstatnější výsledek, který by tedy z tohoto postupu mohl vzejít. Já osobně na to nahlížím jako na takový pozitivní krok vpřed, že ta, aby ta území byla zahrnuta do celní unie. A proto bych podpořil návrh komise. Nicméně my si velice pozorně přečteme ty písemné příspěvky a pak zhodnotíme další kroky, přičemž budeme brát v potaz samozřejmě i ty příslušné procedurální připomínky, které je třeba uplatnit. Děkuji a tímto se dostáváme k dalšímu bodu a jsem vděčný Petru Simonovi, že převezme předsednickou funkci. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že máme 10 minut spoždění, půjdu rovnou na bod 15. To je také téma v rámci zjednodušeného postupu podle článku 50. Dnes jde o rozpravu o návrhu zprávy o administrativní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru. Spravodajkou je Ivana Maletič. A dávám jí tedy slovo nejprve na tři minuty a potom stínovým zpravodajům každému na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Navržená změna nařízení o administrativní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud je obsah elektronického rejstříku, je důležitý, protože obsah elektronického rejstříku bude technicky sladěn s novým eh, systémem směrnici o obecné úpravě. Takže je důležité technicky sladit eh, tento text a ta nová uspořádání v nové směrnici budou požadovat registraci ekonomických eh, subjektů přesunou se eh, z kapitoly 5, tak aby podléhali eh, dozoru ve věci oblasti spotřebních daně, kde dochází tedy k výjimce, eh, nebo když dochází k přesunu z jednoho členského státu do druhého členského státu za obchodním účelem. A aby bylo možné tyto toky sledovat, tak se nařízení změní a bude zahrnovat dvě nové kategorie eh, druhů ekonomické spolupráce. Eh, pro tyto rejstříky, takže tyto přesuny by bez těchto novinek nebyly vysledovatelné a ty dvě nové kategorie to je takzvaný Certified Consigner. To jsou ty spotřební eh, předměty, které byly určeny k eh, spotřebě. A další, které tady byly již předloženy ke spotřebě. A dále tento rejstřík bude zahrnovat um, e, záznamy a budou podrobeny tedy vyplnění formulářů a e, pak by tam měly být také zaregistrované pouze autorizované sklady. Co se týče obsahu toho elektronického rejstříku, ten by měl být sladěn a myslím si, že tímto tedy můžeme eh, podpořit návrh komise. Není zapotřebí nějakých dodatečných pozměvacích návrhů a myslím si, že vše může být schváleno zjednodušeným postupem. Vielen Dank, Ivana, für die Schattenberichterstatter. Zunächst für Děkuji moc krát, Ivana, nyní za ECR Case Swinburne. Tato ale není. Je tu někdo jiný z ECR? kdo by zastoupil zpravodajku. Není tomu tak. V tom případě dávám slovo Alde eh, Lieve Wiering. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Maletič, já bych eh, kolegové chtěla vyjádřit podporu tomuto návrhu komise a také souhlasím s jednodušeným postupem spolupráce v oblasti zjednodušení postupu konkrétního obsahu elektronického rejstříku, to podporuji. Pokud tedy veškeré otázky týkající se soukromí budou brány v potaz a pokud to bude tedy v souladu s příslušnou legislativou o soukromí. Ty autorizace v oblasti spotřebních daní a příslušná spolupráce, to může být velice přínosné a určitě to napomůže příslušným orgánům lépe vykonávat jejich povinnosti. Děkuji za zelené, většinou mluví eh, Molly Scott, ale nikdo tu není, ani, ona tu není, ani nikdo nezastupuje. Paní zpravodajka se nehlásí opět o slovo. Není tu žádný jmenovaný stínový zpravodaj, nicméně pokud si přejete promluvit pervánš, prosím, máte slovo. Jen velice stručně já, my ano, máme stínovou zpravodajku, já ji tu zastupuji. A chci jenom říci, že ona velice vítá ty navržené změny k textu komise a je to důležité pro plnění cílu naší daňové politiky. Přispívá to k pokrývání těch prázdných míst v boji proti daňovým podvodům. Dále toto probíhá také prostřednictvím posílené eh, spolupráce, administrativní spolupráce mezi členskými státy a tento návrh také vede k zjednodušení postupu a vede také k pokročení v procesu digitalizace, což je pozitivní. Takže kolegyně velice vítá tento návrh zprávy paní zpravodajky a souhlasí také s tímto nekontroverzním tématem a s možností tedy pokračovat rychle v rámci zjednodušeného postupu. Takže to je přispění z naší strany. Děkuji, děkuji Pervanš a omlouvám se, protože opravdu na našem seznamu nebyl žádný stínový zpravodaj za SND. Eh, takže lhuta pro pozměňovací návrh nebo pro překládání námitek 6. září a hlasování by pak proběhlo na prvním plénu 1. října. A nyní téma číslo 16, návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů. Tady je eh, hlavním výborem výbor pro rozpočet a my máme zpravodaje eh, Ramona. Ano, pane předsedo, toto je opravdu návrh rady, návrh rozhodnutí rady, na základě textu komise, který si klade za cíl zmodernizovat systém vlastních zdrojů EU. Takže tu hovoříme o velice důležitém tématu, protože se jedná o způsobu financování EU, abychom zajistili vlastní zdroje a méně závislé. V podstatě toto je velice důležitá myšlenka nyní v době, kdy eh, jednáme o víceletém finančním rámci a před námi stojí obrovské výzvy pro EU, které si vyžadují příslušné financování. Tento návrh je důležitý, Nicméně je složitý, protože musím připomenout, že to vlastně hovoříme o návrhu, který si eh, vyžaduje jednomyslnost na radě a ten, toto stanovisko parlamentu, ne výboru Ekon, protože hlavním výborem je výbor pro rozpočet, ale vyjádření parlamentu bude pouze konzultačního charakteru. A rada pak bude tedy postupovat podle jejich příslušného postupu. Ten návrh má dvě části. Ta první část má za cíl modernizovat zdroje, eh, vlastní zdroje stávající. A ta druhá část se týká vytváření nových vlastních zdrojů. Nicméně podle mě to, co je zásadní, a podle toho jsem vytvořil pozměňovací návrhy, které vám tu předkládám ke schválení. Myslím si, že rada je málo ambiciozní, co se týče vytváření pouze tří takových oblastí vlastních zdrojů. V první řadě zdanění, konsolidované zdanění společností, skonsolidovaný základ. Tady máme takový maličký eh, přísun do zdrojů EU. Za druhé pak eh, jsou tu eh, emise, zdanění emisí CO2 a pak příspěvek, který by zasílaly členské státy na základě tedy pastového odpadu, který recyklují, to znamená takové opatření ve prospěch oběhového hospodářství a ve prospěch zabraňování navyšování se odpadu. No a já předkládám návrhy, které jdou v tom smyslu, abychom byli ambicioznější v tom, jaké by mohly být ty vlastní zdroje EU. A priori to není jednoduché. Je důležité, abychom to zapracovali jako takový náhled parlamentu. A mám tu čtyři návrhy. Za prvé měnové návrhy eh, příspěvky pocházející z eurosystému, to znamená eh, zisky Evropské centrální banky a určitě i Evropská komise to již využívá při kompenzaci různým členským státům ohledně těch eh, investičních mechanismů, které komise vytvářela pro země s vysokou nezaměstnaností. Takže to jsou takové tedy eh, monetární příspěvky a samotný Monty nebo příslušná pracovní skupina než v roce 2006 měla návrhy a tam se na to odkazuje, ale komise to nezahrnula. A my si myslíme, že bychom to měli navrhnout. Za druhé možnost zapracovat eh, emise z dluhopisu Eh, tedy vydávání dluhopisů. Myslíme si, že když musíme mít rovnovážný rozpo, tak nám to neumožní finanční operace, ale určitě eh, smlouva 310 nezakazuje určité druhy eh, třeba půjček nebo vystavení dluhopisů vždy, když tu bude tedy rovnováha mezi výdaji a příjmy. To bychom tedy zase měli zvážit. Myslím si, že parlament by měl být opravdu ambicioznější v tomto návrhu. No a za třetí, taková hodně vzdálená možnost, ale zase je důležité, aby se parlament zamýšlel nad tím, že by tu měl parlament eh, svrchovaný investiční evropský fond, protože ty velké světové mocnosti to mají a v době, kdy máme tak nízké úrokové sazby, získat prostředky z investic, to může být zase příjem, který bychom neměli klást stranou. No a za čtvrté, už ta Montyho zpráva hovoří o možnosti zdanění produktů vyprodukovaných v zemích eh, s vysokými eh, hodnotami emisí CO2 aby se EU snažila vykompenzovat ten environmentální dumping určitých zemí. A to jsou tedy určité návrhy, které vkládám do textu spíše než tu myšlenku jako podpořit určité takové ty přechodné doložky, protože by to mohlo být odvetováno některými zeměmi. Je tu více návrhů, nemám ale čas o tom hovořit. Myslím si, že takové jádro jsou tady ty čtyři hlavní myšlenky, které jsem právě popsal. Děkuji. Many thanks, Ramon. Now... Děkujeme, Ramone. A nyní po dvou minutách stínovi zpravodajové. Za EPP čerstvě zvolený nový koordinátor. Blahopřejeme Markus Faber. Děkuji. Děkuji. Já zde nahradím Alana Lamasura. A když říkám já, tak nemyslím já, ale on, protože on to napsal. Takže Kolega říká, že by nejprve rád poděkoval zpravodaji za velice zajímavou, kvalitní práci na tomto tématu. Všichni víme, že je to kritické pro budoucnost EU, především v kontextu Brexitu. Musíme hledat inovační způsoby zajištění toho, že náš rozpočet bude životaschopný a já jsem potěšen, že se zpravodajem se na tom shodneme. Pokud jde o návrhy pana zpravodaje, rád bych zdůraznil několik váhání z mé strany, pokud jde o určitá doporučení ohledně vlastních zdrojů. Především jsem skeptický s ohledem na využití příjmu eurosystému jakožto vlastního zdroje v oblasti financování stabilizační funkce, zatímco se zde hovoří o tom, že rozpočet eurozóny by měl být exkluzivní v tomto ohledu. Pokud jde o vytvoření Evropského státního fondu, myslím si, že je zde určitá určitý problém eh, například i s ohledem na FC a to, jak by to vypadalo. Ale zároveň eh, je to financování rozpočtu prostřednictvím dluhového financování, což podle mého názoru by znamenalo, že tato rozpráva půjde trošku jiným směrem. Pokud jde o Ostatní oblasti souhlasím se s, s panem zpravodajem a jsem budu, budu rád nebo rád předložím návrhy v tomto ohledu. Nesmíme zapomínat na to, že vlastní zdroje samozřejmě budou postiženy tím, že mm, odchází Velká Británie z EU. A dále je to otázka legislativního, obyčejného legislativního postupu, pokud eh, jde o návrh rady a zvýšení transparentnosti celého tohoto procesu. Těším se na další diskuzi s panem zpravodajem v tomto ohledu a jsem mu nadále k dispozici. Čili toto chtěl říct pan zpravodaj. Děkujeme eh, z Markusy a nyní to bude pan Luke za EKR. Děkuji, pane předsedo, děkuji moc krát zpravodaji za návrh. Já bych chtěl poznamenat dva kritické body k tomu, co jsme už vyslechli Eh, a sice zisky ERCE eh, systému eura přísluší národním eh, bankám, které ale nejsou vůbec k dispozici, protože ty jsou pro rozpočet členských států, o kterých rozhoduje parlament a část, příjm, část příjmů odevzdává evropské úrovni. Tam ale není příliš žádná souvislost s zisky z eurosystému. Evropský suverénní fond by potom byl něco jiného, Eh, to spolu vzájemně nemá co dočinění. Eh, mně tady chybí trošku kritičtější pohled na návrh komise, eh, který já považuji za poměrně špatný. Podle mého názoru je potřeba dodat několik bodů. Jednak komise nemá důkaz pro to, že tento systém je nějakým, ten současný systém je nějakým způsobem špatný. Tady v podstatě jde o ten systém žistretur, a eh, v podstatě eh, jsou tu, eh, měly by být zavedeny další daňové základy. To všechno by bylo složité a netransparentní a v podstatě by to přispívalo k určitým fake news, které mohou uškodit Evropě. Zjednodušení systému DPH je v podstatě smysluplné, ale e, není příliš prokázáno, jak bychom zabránili tomu, aby by, aby by byl erodován daňový základ pro DPH. Když se podíváme na standardní e, sazby DPH, tak je to erodováno tím, že státy e, čím dál více produktů a služeb převádějí do snížené sazby DPH, čímž vlastně Eh, se zeštíhluje ten případný daňový základ pro Evropské unie. Pokud jde o eh, vyměřovací základ pro daň z eh, příjmu při, při právnických osob, tak tady to nepokrývá všechny členské státy, takže mi není jasné, jak by z toho mohl být evropský zdroj, když se toho neúčastní všechny členské státy. Kromě toho tento projekt je do značné míry ohrožen, protože zatím jsme se shodli na základu, ale eh, daňová sazba eh, zůstává v rukou eh, národních států a tady tím pádem není CCTB rozhodující. Eh, obchod s emisemi, o tom by se dalo hovořit. Eh, tady nechci se o tom šířit nějak obšírně, jenom bych se chtěl zmínit o, plastick, o plastových odpadech. Eh, tady, pokud bychom z toho chtěli vybírat zdroje pro Evropskou unii, tak je to pochopitelné, ale problematické je, že nemáme nijak doloženo, jak by takový princip mohl být prosazován. Takže pokud by to byly příspěvky států, které mají nějaké recyklační kvóty, tak by to v podstatě přešlo na eh, daňové poplatníky těch států a nikoli na znečišťovatele. A my bychom měli eh, ukládat finanční zátěž opravdu těm, kteří životní prostředí znečišťují. Děkuji, pane Luke, eh, za Alde Live Viring. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za tento návrh. Mnoho Eh, vašich eh, doporučení. Je to ambiciozní, možná příliš ambiciozní, protože naše unie již nemůže řádně fungovat a poskytovat nebo sloužit zájmům našim občanům tímto způsobem. Právě proto je důležité žádat eh, větší fiskální nezávislost. Proto jsem přesvědčena, že z toho budou těžit i členské státy, protože, milí kolegové, Vlastní zdroje znamenají zároveň vlastní zodpovědnosti. Několik poznámek z mé strany. Spravodaj se zmínil o tomto Evropském suverénním fondu. Co to znamená? Co to vlastně je? Jaká bude role takového fondu? Dále jsou to uh, euroobligace. Sdílení rizika znamená nižší riziko. Základní pravidla, kde všichni musí plnit dohodnutá fiskální a rozpočtová pravidla. Já se ovšem obávám, že stávající politická realita je jiná. Třetí bod. Pokud jde například o příjmy ke konkrétním eh, a jejich alokaci ke konkrétním výdajům. To si myslím, že není nejvhodnější místo řešení. A dále je to i otázka stávajících zdrojů, jakožto vlastních zdrojů. Tam by to mělo být ještě vysvětleno a propojeno i se zprávou Montyho. Neměly by to být nějaké nové daně, které uvalíme na bedra našich občanů. A v neposlední řadě musíme zdůraznit toto. EU výdaje se musí rovnat skutečným zdrojům. Půjčování na finančních trzích by mohlo narušit tento princip. Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci v následujících týdnech. Děkujeme. Líve a nyní je to za zelené Ernest Urtasan. Děkuji. Pane předsedo, rád bych poděkovala zpravodaji za návrh zprávy. Já sdělím mnoho návrhů, které zde zazněly. My zelení vítáme návrh reformy vlastních zdrojů 80 našeho rozpočtu je financován národními příspěvky, což neumožňuje racionální rozprávu o EU rozpočtu. Stávající systém vlastních zdrojů není ani spravedlivý, ani transparentní. Rabaty jsou rovněž nespravedlivé a neodpovídají solidarity, solidaritě mezi zeměmi a regiony a neumožňují pro evropskou rozpočtovou politiku. My chceme podpořit i tři nové vlastní zdroje CCCTB, dále je to emisní systém a zároveň zdaňování plastů. Toto jsou zdroje, které my zelení považujeme za důležité již mnoho let a proto jsme rádi, že komise jde tímto směrem. Zároveň nás potěšilo to, že to umožní zároveň ulehčit ty příspěvky eh, z oblasti GNI protože si myslíme, že by zde měly být spíše vlastní zdroje než národní příspěvky. Dále pokud jde o DPH reformu, to rovněž jsme rádi, že komise přišla s jiným návrhem eh, než ten tradiční EPP. Dále jsou to rabaty, které by měly být odstraněny, protože jsou nesmyslné. Členské, tyto členské státy, které mají rabat, ale nepotřebují podle nás pětileté přechodné období. Obecně podporujeme návrh pana kolegy, jak jsem se o tom zmínil. Rádi bychom <coughs> Zúraznit, že potřebujeme další dodatečné vlastní zdroje, aby byl tento návrh ještě ambicioznější a v tomto ohledu se těšíme na další výměnu názorů ohledně nejlepších možných variant. Potřebujeme dodatečné vlastní zdroje, například zdaňování finančních transakcí, energii, dopravy, paliv, a například i telekomunikačních eh, daní, které by měly dost pomoci dosáhnout eh, našich cílů. A dále jsou to návrhy ohledně zvýšení hranice těchto vlastních zdrojů, tak jak o tom hovořil pan zpravodaj. Žádné zdaňování bez reprezentace. To je no, další eh, pravidlo, čili občany by o tom měli zároveň mít možnost hlasovat, proto budeme no, předložíme návrh v souladu s 14, kterou předložil pan zpravodaj. Děkuji a těším se na další spolupráci. Děkujeme Erneste a nyní za Angue, pan Papadimulis. Děkuji za slovo, pane předsedo. já bych rád poděkoval eh, panu Hauregemu, zpravodaji za předložený návrh a já v podstatě souhlasím s těmi základními principy předloženého textu. Evropský parlament by měl být ambicioznější v oblasti vlastních zdrojů. Nesouhlasím s mnoha stínovými zpravodaji, kteří vystoupili přede mnou a přišli s, s takovým spíše konzervativnějším přístupem politického spektra, protože povinnosti parlamentu je být ambicioznější než rada či komise. Na základě našich návrhů ohledně evropského rozpočtu vlastně Evropský eh, parlament jasně dává najevo, že jsme proti tomu, aby evropský rozpočet byl čím dál tím menším a že Brexit je snad nějakou příležitostí seškrtat tento rozpočet ještě dál. čistí přispěvatelé, čistí příjemci. To je boj, který zde vidíme již mnoho posledních let. Vždycky to byl boj těchto dvou skupin. Je to taková slepá ulička, která vedla k mnoha spožděním v tomto ohledu, skluzům a Evropská 27 by prostě měla být připravena na všechny varianty. Víme, že Brexit je opravdu za dveřmi nejenom zpráva Montyho, ale i naše návrhy ohledně vlastních zdrojů, které musíme dále zvažovat a především naše snaha navýšit tyto vlastní zdroje. Národní příspěvky tím pádem eh, mohou klesat a na základě této premisy budeme spolupracovat se zpravodaji, stínovými zpravodaji v specifických diskuzích a jednáních o konkrétních eh, bodech eh, a pozměňovacích návrzích. Měli bychom ale přistupovat k tomuto tématu selským rozumem. Může Evropská unie dosáhnout stanovených cílů, nebudeme-li mít eh, řádné zdroje, jak můžeme bojovat proti klimatickým změnám. Máme zde sociální nerovnosti, které se prohlubují. Máme zde regionální i sociální nerovnosti, které se prohlubují. Jak můžeme reagovat na tyto problémy, když zároveň tvrdíme, že vlastní zdroje nemůžeme navýšit? Ti, kteří to tvrdí, tak nahrávají pravicovým populistům, kteří chtějí zničit Evropskou unii. Na jedné straně nemůžeme říkat, že jsme proevropští, chceme mít EU, jsme pro EU, chceme sociální politiky, budeme investovat do výzkumu a vývoje, bojovat proti klimatickým změnám. Chceme rozsáhlejší soudržnost a na druhé straně, když hovoříme o finančních potřebách, tak řekneme ne, to není možné. Děkuji. Děkujeme, Dimitrosi. CNF tady nikdo není. Gerov Anemans to měl být. Já tedy dám slovo ještě jednou zpravodaji panu Ramonovi. Jen minutku, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat za přispění kolegům, stínovým zpravodajům. Já si uvědomuji, že je tu určitý rozpor mezi námi ohledně toho evropského projektu. Já si uvědomuji, že ty moje návrhy jdou v tom směru, abychom poskytli Evropské unii větší fiskální schopnost, vybavenost, tedy aby byla méně závislá na národních příspěvcích. No a toto je taková politická tendence, je to vlastně filozofie, kterou zastává moje skupina a v podstatě komise také, protože komise chce, aby vlastní zdroje rostly z těch 8%, jako je jich nyní, Eh, na 10%, kterých ani nedosahují, ale možná třeba 18% v nadcházejících letech. A to by bylo možné, ale je třeba do toho zahrnout tedy určité ty fiskální subjekty. Takže jaká je ta filozofie komise? V podstatě komise říká, že v rámci sjednocování na úrovni jednotného trhu, co se týče konsolidace, zdanění podniků, harmonizace, Eh, daní, jako je DPH, existují výhody tedy výhody, ze kterých chce získávat EU, takže pak zapracovat to maličké procento příjmů z těchto harmonizovaných příspěvků, které zavádí Evropská unie v rámci daňové politiky. No a proč harmonizovat? Protože když nebudeme harmonizovat, tak to bude nekalá kor- konkurence, bude to ostudné v mnoha zemích. U toho zdanění podniků tam je to markatní. My už tady čtyři roky v nejrůznějších výborech to studujeme, Simon to dobře zná. Je tu ta potřeba prostě bojovat proti daňovým um, podvodům, když chceme mít opravdový vnitřní trh. A to je v podstatě ta myšlenka, která stojí v pozadí našich příspěvků. Jak říkal zpravodaj Zague, to není o to, aby se tu vytvářely nějaké nové daňové subjekty, ale pokud chceme být lídři v oblasti klimatických změn, tak musíme zavádět určité politiky a komise i samotná rada tu vytvářejí tu řekněme, možnost a to je tedy ta recyklace plastů. Země, které méně recyklují, zaplatí více. A podobně už pan Monty navrhoval tu možnost, aby se přispívalo v rámci trhu s emisními právy tím malým přispěním do rozpočtu EU. No a my jsme tedy zapracovali tu možnost, aby se vyhlo environmentálnímu dumpingu u těch produktů, které Evropa dováží a které mají vysoké emise. Já si myslím, že toto jsou všechno myšlenky, které by mohly obohatit tu naši debatu. Samozřejmě jsou tu určité střety, řekněme ideologické, ohledně některých daňových eh, bodů i ohledně budování evropského projektu, ale Unie prostě musí být ambiciozní nyní, když vytváříme celý ten koncept vlastních zdrojů. Příjmy, finanční příjmy ze, z eurosystému, ty už se využívají. Tak proč to nezmínit? To už tam je. Komise má celé nařízení, kde se ustanovují tyto mechanismy, kde se kompenzuje zemí za ty eh, benefity eh, z národních bank, takže to je v podstatě středobod samotného našeho návrhu. No a já se omlouvám, pane předsedo, že jsem hovořil ze široka, ale já opravdu jsem ochoten s vámi ovšem diskutovat a doufám, že dosáhneme koncenzu pokud ne, tak eh, ne, ale budeme se o to snažit. Děkuji. Thank you, Ramon. Děkujeme, Ramone. Jak to vypadá časově? 4. září pozměňovací návrhy. Na konci září o nich budeme zde jednat a v Ekonu budeme 9 října hlasovat. A nyní to je bod číslo 17. To je ochrana whistleblowerů a porušování právních předpisů Unie. Velice důležité téma, tak se jedna, tak se dvě výbory, dále to byl výbor pana, který působil v Evropském parlamentu. Spravodajem je Miguel Viegas, příslušným výborem je výbor Jury a my jsme přidruženým výborem na základě 54, to znamená exkluzivní kompetence o finanční služeb, zdaňování a hospodářské soutěže. Takže nyní dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji. Já si myslím, že tu nyní máme zprávu, která si vyslouží konsenzus. Myslím si, že všichni určitě chápou, jak je důležité toto téma No a v tomto smyslu nahlížím velice optimisticky na to, že se nám podaří dosáhnout konsolidovaného textu, který bude jaksi odrážet vůli všech. A ve zprávě, kterou máte eh, k dispozici k vašemu zhodnocení, jsem se snažil vylepšit text, zapracovat tam určité změny v různých oblastech. Samozřejmě vše je možné ještě prodiskutovat v podstatě, když to zhrnu, to vede k zlepšení definice, protože e, o tom se určitě ještě bude hovořit, eventuálně také rozšířit oblast, oblast působnosti samotné směrnice a také je tu myšlenka toho, aby toto téma vlastně nemohlo fungovat jako určitý prvek odstraňování zodpovědnosti z strany samotných vlád, které mají své vlastní modely kontroly. To jsou nástroje, které by mohly, měly paralelně naprosto běžně fungovat. Nicméně my zaznamenáváme, že je znepokojící, že vlastně eh, jsme závislí na těch informací těchto informátorů, abychom mohli vyšetřovat nebo se vlastně dozvědět o tom, k čemu vlastně dochází. Prostě je nemožné, abychom tedy si mysleli, že členské státy vlastně se mohou vzdát té jim příslušné role kontrolora. Toto, tuto funkci by měly zastávat prvořadě státy. A pak jsou tu další dvě věci, které eh, také zdůrazňuji. Ta první, že je třeba zajistit anonymitu, tedy už ze zkušenosti, které jsme měli v kontaktech s jinými informátory, že tito potřebují mít absolutní pocit bezpečí když se tedy obracejí s těmi informacemi z celé řady důvodů, což všichni určitě chápeme. Takže toto je důležité zajistit. No a v neposlední řadě další věc, která vyplývá z návrhu, podrobit ty externí kanály interním kanálům, to považujeme za zbytečné. To znamená uplatňovat ten princip, podle kterého informátor by měl v první řadě upřednostnit to nahlášení ve svém vlastním podniku a teprve poté eh, se obrátit na externí kanály a odůvodnit, proč tak učinil, no tak to považujeme za příliš uh, a v podstatě to ani eh, z té vlastní zkušenosti, kterou máme, většinou takto neprobíhá, takže je důležité změnit tyto linie. A myslím si, že to ostatně povede eh, k debatě a doufám, že v konečném důsledku to povede k zlepšení. Už tak je návrh komise pokrokem, ale určitě toto je tedy oblast, která povede k dalším eh, debatám a doufám, že v nich vzejdou tedy velice příhodné příspěvky. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji Migueli za EPP, je stínovým zpravodajem Werner Langen, který tu není. Ptám se, zastupuje ho někdo? Nikoli, v tom případě další za SD je Jepe Kofot, který tu taky není. Takže já požádám Oleho Ludvíksona, aby ho zastoupil. Ole, prosím. Děkuji moc krát. Já budu hovořit jménem Jepeho Kofoda. Frakce SD srdečně vítá návrh komise. Je to návrh, který byl posílen a vylepšen zpravodajem z Jury, který zavedl důležité pojistky a záruky e, v případě poukazování na porušování unijního práva a zajistil lepší ochranu e, whistleblowerů. A to jak na osobní, tak na profesionální úrovni. Základem této navrhované, základy této navrhované směrnice jsou stabilní a implementací tohoto ustanovení jakožto minimálního standardu bychom mohli konečně zajistit koherentní a jednotný rámec pro ochranu whistleblowerů v celé Evropské unii. Stále umožňujeme členským státům zavést ještě silnější úroveň ochrany. Už dlouhá léta to bylo naléhavě potřeba Evropský parlament vyvíjel tlak na komisi, aby, při, aby přinesla přesně takovýto návrh, o kterém se momentálně bavíme. Jde o velice důležitý krok vpřed a e, je to ke cti tomuto výboru zejména pak eh, vyšetřovacím výborům v případě finanční trestné činnosti. Eh, SD se domnívá, že výbor Ekon má zvláštní odpovědnost eh, za lepší ochranu whistleblowerů v Evropské unii. Panama Papers, Paradise Papers, Lux leaks a skandál s praním špinavých peněz v Danske Bank. To vše bylo odhaleno díky statečným činům whistleblowerům. Nebýt jejich morální pevnosti a zásadovosti, to mezinárodní schéma praní špinavých peněz a vyhýbání se daním by bývalo pokračovalo ještě dlouhá léta. Chtěl bych připomenout, kolegové, že tento výbor eh, je vůdčím legislativním výborem Eh, který se zabývá těmito skandály. Eh, proto musíme eh, načerpat ponaučení z toho, co bylo odhaleno v rámci těchto skandálů a je třeba implementovat tato ponaučení do směrnice. Na základě naší předchozí práce v tomto výboru a ve výborech TAX, TAX 2 a PANA a na základě probíhající práce v TAX 3 eh, musíme dále jednat. Víme, že whistlebloweri také eh, poukazují na případy, do nichž jsou zapojeny eh, nadnárodní banky a účetní firmy. Ty byly už podrobeny trestnímu řízení. Zatímco ty firmy, které reálně spáchaly finanční zločiny, unikly bez jakéhokoliv vážného trestu. E, víme, že počet potenciálních whistleblowerů v mezinárodních finančních institucích a nadnárodních společnostech e, respektive celá jejich řada se bojí obrátit na příslušné orgány. E, víme, že spolupráce mezi orgány členských států je občas problematická. A to jak interně, tak především eh, přeshraničně. Orgány nesprávně eh, poskytovaly vzájemně eh, informace buď byly příliš pomalé nebo zanedbávali informace whistleblowerů, případně přímo působili proti dotečnému whistleblowerovi místo, aby mu pomáhali. Proto eh, se musíme soustředit zejména na přeshraniční spolupráci mezi členskými státy a evropskými orgány. je třeba zajistit zlepšení eh, externího podávání zpráv a usnadnění přeshraničního informování, které by mělo být nejen uchováno, ale posíleno. Frakce SD chce posílit již tak dost silné záruky navrhované komisí a zpravodajem a chceme posílit ustanovení a zavést zvláštní zřetel na whistleblowery ve finančních institucích a nadnárodních korporacích. Děkuji vám moc krát. Děkuji, Ule. Za ECR Robert Zíle, který tady není. Zastupuje ho někdo? Ne. V tom případě další je na řadě za Alde Ramon. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat Miguelu Věgašovi za jeho úžasnou práci. Tato zpráva eh, je pro mou frakci velice eh, přijatelná, takže si myslím, že dokážeme společně posílit práva whistleblowerů, kteří hrají důležitou roli v této nové legislativě Musíme chránit tyto lidi, kteří poukazují na porušování unijního práva a musíme je chránit před eh, odvetnými opatřeními, protože ne všechny členské státy mají nastavenou nějakou úroveň ochrany. My tedy můžeme harmonizovat osvědčené postupy eh, ze všech členských států, protože jde o velice závažné téma. Domníváme se také, že v této zprávě je potřeba poukázat na kybernetickou kriminalitu, zejména eh, hackerské útoky a také eh, kybernetický terorismus. Tam je potřeba zahrnout konkrétní odkaz, protože víme, že tato trestná činnost eh, je čím dál relevantnější a je zdrojem obav našich občanů. Společně s dalšími koordinátory jsme byli v červenci v USA a největším, eh, největším zdrojem obav eh, amerických orgánů byly kybernetické útoky, větší než finanční krize. Víme, že eh, Amerika se pomocí mnoha nástrojů a politik vypořádala s finanční krizí, ale bojí se kybernetických útoků to považují za hlavní hrozbu. Takže i my bychom měli pamatovat na tuto možnost. Technologie k tomu existují v různých oblastech. A konečně, když hovoříme o porušování unijního práva, je potřeba, a už to zmínili kolegové z ostatních frakcí, abychom zmínili, že dochází k případům porušování eh, unijního práva eh, při transpozici a uplatňování eh, legislativních předpisů v mnoha členských státech. Jak víte, každý rok komise zahájí tisíc řízení pro porušení předpisů. Na webových stránkách je to rozepsané podle zemí. Já bych chtěl připomenout, že loni v listopadu Mario Draghi v tomto sále přímo zuřil. To bylo snad jedinkrát, když jsem viděl předsedu Draghiho, jak obvinoval členské státy z toho, že neimplementují unijní právo. A to jsme hovořili o NPL a on říkal, že za ty právě neimplementace směrnice o pozdních platbách je zdrojem krize NPL. Takže pro nás liberály je to také zajímavé. Hovoříme tady o porušování eh, unijního práva, tak bychom měli hovořit i o případech, kdy členské státy neimplementují evropské právo, které má za cíl šířit osvědčené postupy. Děkuji. Děkuji, Ramone. Za GUE, EFDD a ENF se nikdo nepřihlásil a už to tak zjevně zůstane, takže já bych vás chtěl pouze informovat o dalším postupu. Deadline pro pozměňovací návrhy máme 4. září v 16 hodin. Tady bych vás chtěl upozornit na to, že pozměňovací návrhy mohou být podávány pouze anglicky. Vidím to správně? A v Jury se bude hlasovat už 10. října. Já to považuji za nepříliš povedené, nevím, kdo to takto počítal protože by bylo dobré, kdybychom mohli podávat pozměňovací návrhy v mateřštině. Rozprava o pozměňovacích návrzích 24. září, hlasovat ve výboru Ekonce bude také 24. září a hlasovat v jury, tedy což je ten hlavní výbor, 10. října a což je ten důvod, proč pozměňovací návrhy mohou být jenom anglicky. Děkuji tedy a jdeme na bod číslo 18. Přeshraniční kon, konverze, fůze a dělení. Hlavním výborem je tedy také výbor Jury a dnes tu máme rozpravu o návrhu zprávy. Spravodajem je Ule Ludvigson a prosím, dávám mu slovo. Děkuji moc krát za slovo, pane předsedo. Dnes existuje potřeba stimulovat přeshraniční, pohy, přeshraniční mobilitu podniků na evropském trhu, eh, tak, abychom mohli využívat na maximum potenciál eh, vnitřního trhu. Nicméně eh, je důležité si uvědomit, že opatření, která mají usnadnit přeshraniční mobilitu, musí jít ruku v ruce s ochrannými opatřeními, která musí zabránit zneužívání nebo fiktivním převodům, které by znamenaly sociální nebo nebo daňový dumping. Návrh komise je důležitý a to z dobrých důvodů. A já jsem se v tomto stanovisku soustředil na věci, které eh, podle mého názoru spadají do kompetencí výboru ECON. Eh, to se například tedy netýká eh, otázek zaměstnanců a tak dále. Je tu eh, prostor pro zlepšování a upřesňování eh, návrhu. Eh, zároveň ale je potřeba přiostřit ta ochrana opatření a utěsnit případné mezery v legislativě. Tím zajistíme, že nová směrnice nebude usnadňovat například obcházení zdanění na tomto výchozím bodě navrhuji, aby byla zavedena definice, podle které by se určovalo, co je uh, umělé uspořádání a co ne uh, protože bez uh, jasné definice hrozí, že členské státy si budou vykládat předpisy nedůsledně, nekonsekventně. Je důležité vyhnout se z pochybňování takovéto definice, aby se dalo zabránit zakládání dalších letterboxových eh, firem. Eh, návrh navíc měním tak, aby pojem umělá uspořádání byl rozšířen i na přeshraniční fúze. Jde tady o to zajistit harmonizovaná pravidla pro různé přeshraniční aktivity a také odstranit případné díry v zákoně a vytvořit větší jasnost. S umělými uspořádáními eh, také souvisí eh, změna eh, ohledně požadavku na skutečnou ekonomickou vazbu na stát registrace. To má být tedy skutečná reálná vazba, čímž ještě více posílíme právní jistotu a zabráníme zneužívání svobody usazování v ohledu, ohledně, dejme tomu, daňových úniků. Eh, návrh komise předepisuje mimo jiné přeskum nezávislým expertem. Eh, to je důležité ustanovení, ale ten přeskum podle mého názoru by měl být provést eh, příslušným úřadem. Proto navrhuji několik změn souvisejících s touto otázkou. Návrh nepojednává o možnostech monitoringu a opatření k vymáhání. Eh, to je důležité, protože to může vést k problémům, protože je problematické předem eh, detekovat nebo odhalovat umělá uspořádání. Eh, proto dávám pozměňovací návrh, který se týká právě tohoto, tedy přeshraničních konverzí, včetně sankcí v případě neplnění požadavků. Závěrem bych chtěl říci, že nejsem úplně přesvědčen o přidané hodnotě toho, když zahrneme i přeshraniční dělení do této legislativy. Návrh návrh na dělení eh, stejně eh, pokrývá pouze omezený počet dělení a já eh, mám pochybnosti o tom, zda je potřeba zahrnovat dělení. Právě tak mám výhrady ohledně rizik a nebezpečí, která by z toho mohla vyplynout. Navrhuji tedy, aby tato část byla z návrhu vyškrtnuta. Těším se na konstruktivní dialog na toto téma v nejbližších týdnech. Budu otevřený a flexibilní a doufám, že to tež, že takový budou i ostatní. Jde mi o co nejširší společné řešení s širokou podporou a tak, jedině tak bude vliv našeho výboru nejsilnější. Děkuji vám za slovo. Děkuji, Ole. Andreas Švába zastupuje Anne Sanders. Děkuji za slovo, vážený pane kolego, milí kolegové. Ráda bych omluvila pana Švába, který bohužel nemůže být s námi, protože má jiné pracovní povinnosti, takže jestli dovolíte, já bych to přečetla. Andreas Schwab vítá iniciativu komise po přelomovém rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Polbot a je na čase, aby evropští zákonodárci vytvořili správný právní rámec, který by usnadnil firmám provádět fúze, dělení a přesouvat sídlo v rámci jednotného trhu. Je nicméně zásadní, aby takovýto právní rámec byl koherentní a konzistentní a v souladu se stávající legislativou. Kromě toho, eh, po přijetí této směrnice by firmy neměly být v horší situaci, pokud jde o svobodu usazování, tak jak ji vykládá Evropský soudní dvůr. Bohužel to komise ve svém návrhu nezajišťuje. Pan Šváb děkuje zpravodaji za návrh stanoviska, které se týká důležitých aspektů návrhu komise který potřebuje důkladnou eh, debatu a proskoumání v parlamentu. Například podle názoru Andrease Švába navrhované články 86c a 160d o podmínkách týkajících se přeshraničních konverzí a dělení jsou nejen v rozporu s judikaturou soudního dvora, která říká, že ta presumpce existence zneužívání předpisů je neuměrná. Vytváří se tady také nejistota z důvodu nejasných právních termínů. Kromě toho přiměřenost eh, potírání eh, nekalých daňových výhod eh, je diskutabilní. Vzhledem k praktickým a právním problémům by tyto články měly podle zpravodaje VPP být úplně odmítnuty. Řešení, které navrhuje zpravodaj ve svém návrhu stanoviska, bohužel neodstraňuje obavy Andrease Švaba. Kromě toho stínový zpravodaj EPP se domnívá, že navrhovaná ustanovení o nezávislých expertech jdou příliš daleko. Přidaná hodnota eh, hloubkového přeskumu takovýmto nezávislým expertem eh, ještě nad rámec eh, předpisů pro ochranu relevantních stakeholderů na jiných místech v tomto návrhu je diskutabilní. Kromě toho, tak jako v mnoha dalších částech návrhu, se ustanovení bez zjevného důvodu odchylují od stávajících předpisů o fúzích. To je jenom několik problémů, které zpravodaj z EPP má a které bude řešit ve svých pozměňovacích návrzích. Těší se na nadcházející diskuzi a spolupráci na tomto návrhu. Děkuji vám. Děkuji za ECR Stanislav Ožuk. Panie Przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący. Vážený pane předsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové, spolu zpravodajové. Můžete počítat s podporou EKR ve většině předložených pozměvacích návrhů, pokud jde o především boj proti daňovým podvodům. Zároveň návrh ohledně definice, pokud jde o umělé domluvy, to si myslíme, že je opravdu velice kvalitní návrh, pokud jde o zlepšení legislativy. Ovšem máme zde určité obavy, pokud jde o ostatní koncepce pana zpravodaje. Především pokud jde o dělení podniků, nemyslíme si, že by zde měla být směrnice v tomto ohledu k dispozici. Dále je to monitorování ex post a sankcí které jsou zakotveny v novém článku. Myslím si, že toto je rovněž nepotřebné, protože již v současné době mají členské státy konkrétní a účinné mechanismy na národní úrovni, pokud jde o zneužívání či podvody tohoto charakteru. To by bylo podle mě určité dublování jejich kompetencí. Dále jsou to návrhy, které se týkají zajištění zájmu především pokud jde o penzijní fondy nebo různé například odborové organizace, kolektivní smlouvy a tak dále. Například fungování institutu nezávislých expertů nebo 86C, například přeshraniční konverze. Toto je věc, o které ještě budeme hovořit na schůzce spolu s pravodajmi předložíme naše pozměňovací návrhy i především s ohledem na boj proti daňovým zneužíváním nebo daňovým podvodům a určité větší pravomoci členských států v tomto ohledu. Děkuji vám za dosavadní spolupráci, těšíme se na další eh, postup v této oblasti, této důležité legislativě a tím vám děkuji za pozornost. Děkuji Stanislave nyní za Alde, je stínovým zpravodajem Ramon Tremosa. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. A nejprve bych chtěl eh, pogratulovat zpravodaji Olemu Ludvíksonovi za jeho práci. Jeho práce je pro eh, frakci liberálů velice důležitá, protože dokončuje vnitřní trh a prohlubuje evropskou integraci, která je hlavním eh, úspěchem, který můžeme předložit evropským občanům za poslední roky. Je to velice relevantní téma, protože rozšiřuje možnosti evropských firm získat úplnou svobodu usazování na území Evropské unie. Je to důležité zejména pro malé a střední podniky, protože ty jsou většinou negativně ovlivněny eh, tím fragmentovaným právním rámcem pro konverze fúze a dělení. Naše frakce je také spokojená s tím, že komise chce pokračovat v agendě boje proti vyhýbání se daním, takže všechny operace musí plně odpovídat daňovým předpisům. Kromě toho návrh na modernizaci přeshraničních postupů prostřednictvím digitalizace je pozitivním aspektem, který bude snižovat náklady, zejména pro malé a střední podniky. Je důležité vytvořit konzistentní právní rámec pro rozšíření vnitřního trhu poskytnutím větší jistoty firmám, když působí přeshraničně zpravodaj se soustředí na právní otázky, což je dobře míněno, ale frakce ALDE doufá, že to bude vyváženo také důrazem na zdanění a e, vnitřní trh, na aspekt vnitřního trhu v legislativě. Takže některé naše pozměňovací návrhy budou v tomto smyslu. Domníváme se také, že je dobrý nápad mít nezávislého experta nebo přinejmenším třetí stranu, která by hodnotila operace. Takže doufáme, že spolupráce bude pokračovat a že se nám povede dosáhnout co nejširšího konsenzu před plénem. Děkuji vám. Děkuji, Ramone. Za zelené se nikdo nepřihlásil, ale teď se ptám Svena Gigolda, kterého vidím v sále. Takže má slovo na dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěl v první řadě zdůraznit, že návrh komise do určité míry trpí dvojím jazykem. Na jednu stranu po eh, rozhodnutí soudního dvora eh, si stanoví činit nějakou kontrolu škod, aby členské státy mohly stanovit určitá omezení pro konkurenci. Na druhou stranu se zdá, že si přeje navýšit na jednotném trhu konkur, eh, konkurenci u lokalizace podniků a to vede k přesouvání eh, hlavních eh, podniků. A tady je důležité, co se konkurenceschopnosti týče, nepřesouvat podnikání podniky mají plnit své povinnosti tam, kde jsou přítomny. A to je ten velký rozdíl a proto si myslíme, že zpravodaj jde správným směrem, aby se jasněji nadefinovalo to, co jsou ta umělá uspořádání a ne, aby činili tedy členské státy tato osvětlení. Prostě podniky ano, chtějí být konkurenční a členské státy by měly také bojovat proti těm umělým a daňově napojením mm, pobítkám. To znamená tedy, aby, abychom v podstatě dosadili tu další částku, která chybí na, jednom, na jednotném trhu. A na závěr bych chtěl říci tedy, že posílíme toto konkrétní znění, co se týče těch umělých uspořádání a ekonomické podstaty. A ještě bychom tu chtěli mít ta ustanovení ohledně nezávislých expertech, ta byla odstraněna a chtěli bychom mít více pravidel pro transparentnost v tomto návrhu. A prostě nastolit to znovu zpátky na tu správnou cestu. Děkuji Děkuji Svene a Zague Martin Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji. Nedávna judikatura Evropského soudního dvora znamená určitou reformu, zejména nebo spíše konkretizaci svobody usazování firem v Evropské unii, což znamená e, určité změny pro dělení a fúzi podniků. A my v levici klademe politický důraz na to, abychom brali jednali ohled zejména na práva zaměstnanců eh, a zabraňování eh, daňovým únikům. Eh, vidím tedy pozitivně v návrhu zpravodaje nebo v jeho stanovisku to škrtnutí kapitoly 4. Moje frakce podporuje smazání kapitoly 4 výslovně, protože i tady vidíme nebezpečí, že návrh komise by byl v budoucnu zneužitelný pokud jde o zacházení se spolurozhodováním podniků, tak to je kritický bod pro mnoho eh, odborových aktérů a aktérů z občanské společnosti. Vítáme zavedení definice umělého uspořádání a podporujeme také tuto pozici eh, podporujeme také tu základní tendenci, kterou z toho čteme a kterou je posílit práva zaměstnanců a jejich práva na informace. Eh, takže podporujeme na mnoha místech doplnění, které zpravodaj eh, eh, učinil, zejména pokud jde o zamezování letterboxovým společnostem a tak dále. Pak bych chtěl Eh, zmínit další bod. Zcela rozdílně než EPP vidíme eh, toho nezávislého experta. To stanovisko zatím nijak příliš nemění. Dotyčný eh, článek ohledně spolurozhodování podniků o fúzích a děleních. Tady ještě se vyjádříme v průběhu dalšího detailnějšího postupu. Děkuji. Martine, Barbara Kapl tady není, takže slovo má z ENF pan Mono. Chce si vzít slovo za ENF? V tom případě dávám slovo znovu zpravodaji Olemu Ludvigsonovi, aby pronesl pár slov závěrem této dnešní diskuze. Ne. Děkuji vám za slovo, vděčně přijímám všechny návrhy a e, je všechny názory, na jejich základě budeme dále pracovat. Já mohu zaručit, že se pokusím najít rozumnou a dobrou dohodu, e, na které se budeme moci kompromisně shodnout. E, to je důležité a je potřeba, abychom všichni společně měli stejné zaměření, abychom se snažili najít řešení tohoto velice důležitého problému. Takže děkuji za slovo. Já zpracuji to, co jsem tu dnes vyslechl a jsem si jistý, že se v budoucnu dohodneme. Děkuji, Ole. Já bych vás chtěl informovat, že deadline pro pozměňovací návrhy je 5. září v 17 hodin. O pozměňovacích návrzích budeme potom diskutovat 8. nebo 9. října 2018 a 18. října budeme hlasovat. Hlavní výbor Jury bude hlasovat 19. října. Děkuji vám moc krát, vážení kolegové a kolegyně. Vzhledem k tomu, že pan předseda Gualtieri se vrátí ve 16.30 eh, a bude předsedat dalšímu bodu, já navrhuji pětiminutovou přestávku aby mohl předsedat od samého začátku té velice důležité diskuzi, která nás čeká. Takže prosím o pochopení a doufám v plodnou diskuzi. Takže schůze bude pokračovat ve 4 hodiny 30 minut. Děkuji vám.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 země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 Vážení kolegové, dovolte mi, abychom znovu zahájili zasedání a před námi je bod 19, přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dnes se soustředíme na STS, což, jak víte, Nařízení vstoupilo v platnost v lednu 2018, tedy 17. ledna, a bude se uplatňovat od 1. ledna 2019, takže je naprosto zapotřebí a naléhavé aby tedy určité opatření, určité úrovně eh, byly přijaty. A dnes se budeme věnovat některým návrhům technických norem, které se připravovaly, nebo které se tedy všechny, či některé se připravují. Tedy týká se to EBA i ESMI, technických norem, o informování a o notifikaci STS, co se týče autorizace třetích stran, aby prověřovali plnění pravidel STS a také pravidla EBE e o homogenosti eh, kapitálu a příslušných požadavků a myslím si, že je tady um, hodně dokumentů, se stává z mnoha stran. Dnes tu máme také několik pozvaných hostů. V první řadě Steven Major, předseda ESMI, Pierre Haben, který je ředitelem pro bankovní trhy, inovace a spotřebitele v rámci EBA a také Felicia Stanescu, která je vedoucím oddělení eh, finančních služeb na DG FISMA. A myslím si, že bude velice užitečné si od zástupci ESMI a EBA vyslechnout jejich prezentace i ohledně tedy RTS, stejně tak náhled komise, ohledně obsahu i načasování. My jsme již žádali o včasné přijetí a doufáme tedy, že se to podaří. Myslím, že jsme připraveni splnit tyto, eh, tuto lhutu, která se již blíží. A je důležité tedy, aby ostatní aktéři byli připraveni. Takže v první řadě dostane slovo Steven. Prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji vám, Roberto, že mi dáváte slovo. Jak jste již poukázal na úvodu, část té práce již eh, ohledně těch technických pravidel a RTS již byla provedena, ale část se ještě musí teprve vykonat později. Děkuji výboru IKON, že nám umožňuje zúčastnit se tohoto zasedání na téma dohledu. Jak asi všichni víte, nařízení je klíčovým pilířem projektu je Unie kapitálových trhů. Tady dodává esmě důležité zodpovědnosti. Když v lednu vstoupilo nařízení v platnost, ESMA hodně pracovala, aby zajistila plynulou implementaci od 1. ledna příštího roku. A tady ESMA má za úkol zajistit, aby se dosáhlo těch stanovených cílů a v dnešním příspěvku zhrnuty hlavní prvky posledních aktivit ESMY. Na úvod bych chtěl zdůraznit ten hlavní princip, kterým se řídí práce ESMI ve věci sekuritizace, to je zajistit vysokou úroveň transparentnosti, ochrany investorů a zároveň v maximální možné míře omezit dodatečný regulační zatížení všech zúčastněných stran. Zajistit vysokou úroveň transparentnosti, to je nejdůležitější ponaučení z období finanční krize a také výkonnost sekuritizace eh, za eh, složitých podmínek. Je důležité zajistit průřezovou eh, konzistentnost v těch požadavcích regulačních a také je důležité vytvořit takový investorský základ pro ty transakce v oblasti sekuritizace. 16. července ESMA předložila první soubor technických norem komisi. Tam eh, se snaží zavádět tedy nezbytná kritéria STS. Tady se eh, specifikují informace a formát pro sekuritizace původců i sponzorů eh, je důležité tedy oznámit, zda transakce plní kritéria STS. Dále vytvořila druhý soubor těchto pravidel týkající se kritérií STS. Tento soubor pravidel se týká příslušných národních orgánů, že by měli poskytovat zhodnocení souladu sekuritizace s těmi kritérii STS. Tady se počítá, že by to mělo být jednotné autorizační místo a ten poskytne tedy ty příslušné hodnotící služby po celé Unii. Dále ESMA vytvořila další soubor eh, norem o informacích, které mají být zveřejňovány. Jak víte, lhuty pro předkládání byly stanoveny komisí 18. ledna 2019, na to poukázal pan předseda, ale ESMA se rozhodla přehodnotit ty priority a to vysvětlila vlastně v dopisu zaslaném komisi a dalším zákonodárcům v Dubnu. Záměrem ESMI je zabránit zbytečnému zatížení účastníků trhu, takže nabízí soubor šablon pro to přechodné období. Myslím si, že tyto šablony jsou dostatečně propracované a není je výsostně důležité, aby komise schválila tyto technické normy co nejrychleji. Také očekávám, že ESMA rozvine další šablony, že tyto budou v souladu se stávajícími praxemi, eh, praktikami na trhu a že to umožní snížit náklady implementace pro účastníky trhu. To zveřejnění, jak jsem na to odkázal, by mělo vést eh, soukromé eh, subjekty a další účastníky trhu, aby prováděli nezbytné kontrolní postupy, tak jak se od nich očekává. Protože sekuritizace je tak heterogenní, tak tu máme možné eh, šablony které se mají používat při hodnocení, jako zhodnocení hypoték, půjčky a podobně. Máme tu dodatečné informace a Vzhledem k vysoké úrovni detailů těchto šablon se ESMA také zabývá možnosti, kdy nemůže, nemohou být poskytovány informace, například v případě půjček, které byly započaty před mnoha lety, tak v takových situacích to nemusí být nezbytně problematické, protože fungující půjčky v dnešní době by teoreticky měly být stejně výkonné i v budoucnosti. Nicméně musíme se zabývat situacemi, kdy nemohou být nahlášena data takže bychom tu měli mít standardizované kódy, aby se mohlo vysvětlovat uživatelům těch údajů, proč dané údaje nejsou poskytovány v dané oblasti. No ještě v neposlední řadě bych chtěl popsat další aktivity, které vykonává ESMA paralelně. Vytváří takový manuál, aby se zajistilo řádné fungování a řádná implementace. V první řadě tedy schopnosti mm, tedy plnit ty povinnosti STS, protože sekuritizace se potvrdí pouze po obdržení těchto údajů o splnění požadavku a objeví se na oficiálních webových stránkách. Poté, co eh, nařízení vstoupí v platnost, tak budeme eh, podporovat národní regulátory a supervizory v jejich činnostech. To je důležité, aby se zajistila konzistentní implementace rámce STS. Kapitalizace ESMI, eh, tady budeme následovat mandát, který byl navržen tímto výborem a implementovat dohledový rámec pro ty rejstříky sekuritizace. A ještě bych chtěl poukázat na nedostatečné přidělování zdroji eh, v návrhu rozpočtu na rok 2019 podle komise. Rozpočtový proces stále probíhá, takže doufám, že Evropský parlament podpoří příslušný požadavek ESMI na další zdroje aby eh, toto mohlo být dokončeno a ESMA mohla dokončit tuto svoji velice zásadní práci. Takže vám děkuji za pozornost a jsem ochoten zodpovídat na vaše otázky. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní to bude pan Pierre Saben za EBA. Děkuji za slovo, pane předsedající, a děkuji za možnost výměny názorů, pokud jde o STS trhy. Toto je velice důležitá záležitost a my spolupracujeme s našimi kolegy z ESMI, abychom dosáhli efektivní implementace nařízení v oblasti sekuritizace. Čeká nás hodně práce. EBA má 29 regulačních mandátů a v letošním roce jsme se zaměřili na 6 těchto mandátů, které by měly zajistit dobré fungování tohoto trhu a zároveň kvalitní implementaci STS. V červenci jsme přišli se dvěma standardy, jednak homogenita a jednak je to udržení rizika. To by mělo umožnit dosažení toho deadlineu 6 měsíců, co je veliká výzva. Oba dva tyto mandáty jsme samozřejmě hodnotili na straně investorů, protože to je zásadní pro to, aby sekuritizace fungovala i z prvky STS a zároveň je to důležité i pro hodnocení podkladového rizika. Proto, když jsme tvořili tento návrh, tak jsme samozřejmě se na to dívali očima investorů, aby byli schopni hodnotit podkladové riziko a zároveň zjednodušit sekuritizované projekty. Návrh RT ETS um, byl předmětem rozsáhlé diskusí mezi regulátorními orgány a i v v soukromém sektoru. Největším problémem bylo dosáhnout rovnováhy. Na jedné straně dostatečně striktní pravidla, která nám umožní postoupit v oblasti homogenity a zároveň například mixovat úvěry různých kritérií na základě konkrétních charakteristik, ale zároveň se snažili o to, aby to nebylo příliš striktní, aby to nevedlo k nějakým obrovským koncentracím v rámci těchto půlů, aby jsme například nezvýhodňovali banky s rozsáhlými rozvahami a podobně. Kdyby se podívali na ten seznam faktorů homogenity, tak jsme se snažili právě o dosažení určité rovnováhy, přizpůsobili to i na základě konzultační legislačního procesu, abychom dosáhli určitého pokroku a myslím, že se nám to v tom konečném textu povedlo. Zároveň bych rád obrátil pozornost na čtyři podmínky homogenity, které jsme specifikovali v rámci RTS těchto technických požadavků, abychom dostáli právnímu mandátu, například upisování, faktory homogenity v rámci kontraktního, kreditního rizika, dále je to vystavení riziku, dále například cashflowové charakteristiky, které se týkají jednotlivých úvěrů, výběru kategorie jednotlivých hm, aktiv v rámci půlů a tak dále. Dále no, je to otázka, která se týká ponechání si rizika. To je pokračování práce, kterou jsme již zahájili. My nechceme narušovat trh nějakými nepotřebnými změnami, ale navrhujeme nová hm, ustanovení, o kterých bych chtěl pohovořit. Chceme, aby nešlo o žádné hedžování nebo prodej toho rizika, toho, které si musí udržet daný subjekt a zároveň chceme eh, bojovat proti tomu, aby zde například nedošlo právě k vytvoření takové sekuritizace pouze eh, z nějakého důvodu přenesení tohoto rizika na jiný subjekt, aby to nemělo negativní dopad na sekuritizaci. To by mělo zajistit právní jistotu a zároveň podpořit harmonizovanou implementaci pravidel, aby nedošlo k nějakým arbitrážím v této oblasti. My se snažíme již vlastně v před předstihu před příštím rokem, například pokud jde o výpočet poplatku KIRP, RTS, což bude velice důležité pro investory do oblasti sekuritizačních projektů, zároveň samozřejmě se týká o mm, například prodloužení životnosti jednotlivých tranší, to očekává celé toto odvětví od nás, ale co je nejdůležitější, je práce, která již probíhá a to jsou směrnice, hlavní směry, pokud jde o RTS kritéria celkově. Toto bude hrát kritickou roli, aby jsme zde měli jednotnou interpretaci STS kritérií pro zadavatele, sponzory, investory a i kompetentní orgány a třetí strany, které budou cert- poskytovat certifikáty. Budeme samozřejmě spolupracovat se SMO na všech těchto projektech, abychom dosáhli konzistentního přístupu a samozřejmě i určité průchodnosti celého přístupu a jeho realizaci. Děkujeme a nyní má slovo Felicia Jonesku, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. A děkujeme rovněž za možnost zúčastnit se diskuze ohledně sekuritizačních trhů. To je pro nás jedna z priorit, je to důležitá součást agendy kapitálové unie, prohloubení celé této problematiky a nový rámec by měl být komplexní, což znamená, že zároveň je i složitější. Úroveň 1 dala komisi mandát v oblasti mnoha regulačních technických standardů, jednak pokud jde o trh v oblasti STS sekuritizace, ale i zároveň obecně řečeno sekuritizace. Jasné technické standardy budou zásadní pro to, aby 1,2 miliardy eur tohoto sekuritizovaného trhu v Evropě se stalo probozu schopným a zároveň odstranilo takovou nejistotu mezi eh, hráči na trhu a umožnilo růst, jakmile tato technická a regulační pravidla začnou platit od mm, ledna příštího roku. V oblasti STS sekuritizace je zásadní, mít k dispozici technické standardy, které se týkají homogenity, tak jak eh, s nimi přišla EBA, a zároveň technické standardy ze strany ESMI o notifikaci, o oznamování, pokud jde o STE sekuritizaci. EBA zástupce se jasně zmínil o tom, že je důležité mít eh, takové ty hlavní směry ohledně interpretace STS kritérií určitá pravidla. Pokud jde o celý trh sekuritizační Oba dva standardy jsou důležité. Technické standardy, které se týkají zveřejňování informací pro investory, to, s tím přišla ESMA, a zároveň je to otázka ponechání se rizika, se kterou to je kritérium, které předložila EBA. Musíme respektovat všechna a přijat přijmout eh, tato pravidla co nejdříve. Mm, komise samozřejmě na tom velice úzce pracuje. Samozřejmě, že i s jednotlivými orgány dohledu ESA ráda bych jim tímto způsobem poděkovala za veškerou práci, včetně letních měsíců na návrhu dokumentu, kteří podpořili i experti z národních orgánů a byli předmětem rozsáhlé veřejné diskuze. To je velice důležité, aby to samozřejmě všechno spadalo do určitých eh, právních rámců, které byly stanoveny, všechny lhůty byly splněny, v některých případech dokonce s předstihem, především v oblasti požadavku na zveřejňování informací. To nás velice těší. Obdrželi jsme sedm návrhů na technické standardy zatím. Snažíme se o jejich rychlé přijetí a očekáváme, že zbylé texty dorazí co nejdříve, i když zatím nejsou kritické pro nějaké fungování trhu, jejich rychle přijetí bude zásadní pro usnadnění aplikace celého tohoto rámce. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předsedající, a než dáme slovo pravodaj. Víte to, hlasování o rozpočtu nebylo úplně pozitivní k tomuto bodu konkrétnímu dneska, ale já bych rád řekl, že se budeme snažit zlepšit tuto situaci v rozpočtovém výboru, aby jsme podpořili ten váš požadavek ohledně návrhu komise. Takže Nyní to bude Paul Tang, prosím. První den po dovolené a je zde tento obrovský úkol hned před námi, rovnou začínáme plnou parou, takže bych rád poděkoval EBě i ESMA za jejich eh, práci, za to, že to ještě urychlili, přestože nemají dostatek zaměstnanců často. Čili skutečně to je práce nesmírně detailní, vyžaduje eh, mnoho podrobností, právě proto tam musíme přistupovat k tomu velice vyváženým přístupem a jsem velice rád, že tomu tak je. Já věřím, že jsme že jdeme správnou cestou, pokud jde o zlepšení trhu v oblasti sekuritizačních produktů. Víte, ta diskuze, která probíhala v parlamentu zdůraznila některé hlavní body. Já nechci tvrdit, že jsem se podívala na všechny podrobnosti, protože je to obrovské kvantum, jak už jsem se o tom zmínila. ale je důležité, aby diskuze Evropského parlamentu byly řádným způsobem nějakým způsobem zakotveny v budoucí legislativě. Pokud je autorizace třetích stran, ano, my jsme jasně požadovali tyto věci, pokud jde o reportování, pokud jde o určité provozní záruky. Víte, toto může být skutečně nesmírně komplikovaná záležitost, jak zajistíme to, že to, co požadujeme od třetích stran, bude nějakým způsobem monitorováno a že pokud například nesplní tyto požadavky, takže ty licence jim odebereme to já jsem z toho RTS nějak nepochopil, z těchto standardů. My jsme se toho ale obávali v Evropském parlamentu, že půjde pouze o nějaké odsouhlasení bez nějaké verifikace, takže zde bych potřebovala trošku ujistit z vaší strany, pokud jde o zveřejňování informací. Ne vždycky jsou data k dispozici, ne vždycky jsou kvalitní. Jak budete reagovat na tyto problémy? Především že například můžou říct, že ta data nejsou k dispozici, aby se vyhli problémům. Jedna z diskuzí eh, Evropského parlamentu se týkala energetických štítků. Mohli bychom mít něco takového například u rezidenčních budov nebo u automobilu. Obáváme se, že ta legislativa první úrovně tedy, že ty třetí strany by měly poskytnout eh, dostupné informace. Jsou skutečně eh, dostupné nebo nejsou? Pokud chcete vytvořit takovou sekuritizaci eh, s ohledem na, na důležitost udržitelných financí, tato zelená sekuritizace by potom úplně zmizela, protože účastníci by prostě odmítli poskytnout některá data. Jak zajistíte to, že ta data jsou k dispozici a pokud jsou k dispozici, že se skutečně dostanou do eh, těch jednotlivých ehm, datových rejstříků? Pokud jde o šablony týkající se zveřejňování informací, to je důležité pro transparentnost celého trhu. Jak tyto šablony, jak se liší od těch, které využívá ECB eh, nebo datový warehouse, jde tam o nějaké zásadní změny, drobné změny. Rád bych se na to zeptal, jakým způsobem eh, se tvořily tyto šablony. A pokud jde o homogenitu, vidím, že zde šlo určitou snahu nějakého vyrovnaného přístupu, vyváženého přístupu. My jsme o tom hovořili ve Evropském parlamentu, je to nesmírně obtížná oblast. Proto jsme rádi, že EBA eh, přišla s detailnějším rozborem této problematiky. Někteří kolegové, včetně mě, hovořili o charakteristikách rizik eh, podkladových aktiv. Já nejsem schopný zhodnotit tato kritéria homogenity, podobné standardy, kategorie aktiv, jak to může přispět k těm charakteristikám cash flow. Aby nedošlo k tomu, že tam promícháme aktiva s diametrálně odlišnými charakteristikami cash flow, se kterých se stávají tato aktiva. A pokud jde o syntetické ponechání se rizika, to je záležitost, eh, která zde není v této no- legislativě zajištěna. Jak zajistíte to, aby toto syntetické ponechání se rizika eh, mělo stejný dopad jako to, jako to původní ponechání se rizika v té původní legislativě diskuze ve Evropském parlamentu se věnovala horizontálnímu a vertikálnímu ponechání se rizika. Těmto rozdílům asi by jsme to měli předložit určitému přeskumu do budoucna, protože data zatím nemáme k dispozici, jaká je stávající praxe, jak to vypadá u toho ponechání si rizika. Ty pobídky ohledně horizontálních a vertikálních um, rizik jsou jiné, proto se chci zeptat, za máme nějaká data k dispozici, protože tam musí být alespoň minimální vysvětlení u toho zveřejnění informací, které jsou pro nás důležité u toho následného přeskumu, abychom věděli, jaké jsou charakteristiky této sekuritizace, vertikální, horizontální, arbitráž a tak dále. My prostě, když máme odpovědi na určité otázky, tak potřebujeme mít v rámci přeskumu k dispozici ta data. Zároveň jsem si uvědomil, že u zveřejňování si přejeme, aby tento trh byl monitorován. Jak se bude vyvíjet, a pokud se bude vyvíjet tento trh v oblasti sekuritizace, část evropského parlamentu se bojí, že by to mohlo mít negativní dopad na finanční stabilitu. Jsme schopni to monitorovat. To ale znamená, že musíme být schopni nějaké analýzy, agregace těchto dát, podívat se na možná potenciální rizika. Bude to možné, když vezmeme v potaz tyto technické standardy eh, regulačního charakteru RTS? Děkujeme, pane zpravodaji, říká pan předseda. A nyní za EPP, za pana Karase, protože on je stínovým zpravodajem, ale zároveň u CRR je zpravodajem, i když teda obě dvě oblasti se týkají STS, takže Anders. Eh, eh, vystoupí za eh, pana Karase. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a ráda bych poděkovala i všem hostům, kteří mezi nás přišli. A dovolte, abych omluvila pana Karase, který ze zdravotních důvodů zde nemůže být dispozici. jestli dovolíte, tak já bych vám to přečetla, všechny jeho poznámky a návrhy. V, v první řadě jakožto... Takže pokud jde o sekuritizaci, především takže v této oblasti by eh, pan Karás poděkoval v této oblasti eh, za eh, tento velice dobře načasovaný dialog. Rád by zároveň zdůraznil to, že jasný mandát a přeskum úrovně 1 je důležitý pro dosažení kvalitnějšího nařízení. Proto by se rád zeptal i na názor orgánu dohledu ESA, protože je zde nedostatek určité jasnosti, pokud jde o definici mandátu na úrovni dvě. Zároveň pan Karas vítá pokrok v oblasti návrhu eh, jednak standardu RTS, jakož i ITS, ale Přesto si myslím, že nás zde čeká ještě další práce. Proto by rád, aby orgány dohledu potvrdili časový harmonogram, pokud jde o RTS a mm, eh, jejich předložení ze strany ESMA, technické poradenství, jakož i zároveň úpravy nařízení EMIR. Pokud jde o návrh standardu RTS a ITS, které byly nedávno zveřejněny, eh, má pan Karas tři otázky. Pokud je o RTS a ITS, ESMA a požadavky na zveřejňování, včetně návrhu původního nebo původního návrhu těchto eh, standardů, eh, regulačních standardů ETS, tam by v těchto šablonách vlastně nedošlo k nějakému eh, potlačení sekuritizace, ovšem zdá se, na základě těchto kritérií RTS, že u všech těchto projektů by museli zveřejňovat stejnou informaci na základě stejných eh, eh, příloh, jako tomu bylo na úrovni 1. Pochopil to pan Karas správně a pokud ano, proč ESMA tímto způsobem regulační standardy RTS změnila? EBA. Pokud je o RTS a STS a homogenitu, tato kritéria, jelikož se zde musí plnit další faktory v oblasti homogenity a další podmínky, mohlo by to snížit základním způsobem sekuritizaci daného půlu. Proto bych se chtěl zeptat EBA, zda seznám, tento seznam aspoň jeden z těchto faktorů homogenity by měl být vzít v potaz. A to, že v, v rámci konečného návrhu RTS to prahová hodnota nebude narušena. A pokud jde o RTS, pokud jde o ponechání se rizika, otázka na EBA. Mohla by EBA říci, proč je zde v oblasti syntetických sekuritizovaných transakcí nebyl tento spread eh, zakotven rovněž v úvodním ustanovení D. A pan Karas rovněž hovoří o pozměnění vlastně toho konečného návrhu regulační standardu RTS, tak jak je předložila ESMA EBA a věnuje se jim komise. Předem děkujeme za odpovědi, které samozřejmě panu Karasovi předložíme a moc se omlouvám za to, že nebudu moci vyslechnout odpovědi, protože musím odejít. Thank you. Děkuji vám. Takže nevidím poslance z dalších frakcí, takže já sám také položím otázku EBA eh, e zejména. Chtěl bych eh, přivítat zástupce EBA a pogratulovat jim eh, k práci na těch prvních ITS. Máme z toho mnoho materiálu, který musíme analyzovat. Já to ale považuji za dobré, myslím si, že ten první dojem je velice pozitivní a je v souladu s regulačními požadavky. Já mám otázku k jednomu konkrétnímu bodu týkajícím se eh, RTS a homogenity. Já nevím, jestli tam existuje nějaká nesrovnalost. mezi eh, tou zprávou a konkrétním odstavcem o RTS protože v bodu 42 té důvodové zprávy se píše, je to tady velice dlouhá a složitá věta na to, abych ji četl, ale píše se tam, že jsou případy, kdy mohou půjčky být považovány jako jediná třída aktiv a tím pádem podléhají první úrovni bezpečnosti. To je tedy v odstavci 42. Zatímco v odstavci 2a a 3 článku 3 o RTS eh, to, to tež nevidím. Takže bych se chtěl zeptat, jestli to špatně čtu, anebo jestliže je tam drobný, nebo jestli je tam drobný rozpor mezi odstavci 42 a článkem 3. Jaký je pohled EBA na tuto otázku? Je jasné, že je potřeba nastavit velice pečlivou rovnováhu, která by vedla k potřebné homogenitě. a která by nás na druhou stranu nedovedla k mechanismu, kdyby, který by bránil eh, půjčkám a nějakým způsobem penalizoval aktéry s nižší bilancí. Chápu, že je to tedy velice obtížné najít tuto rovnováhu, ale chtěl bych se zeptat, jaký je váš pohled na tuto otázku. Vzhledem k tomu, že eh, v článku eh, 20 odstavci 8 se hovoří pouze o jednom typu aktiv. A v, článku 42 říkáte, že to je vlastně ten týž typ aktiv. Takže ty definice jsou tam trošku jiné. V odstavci 2a a v odstavci 3 článku 3. Je to otázka i na komisi samozřejmě. Pervanč chce ještě něco říci? Takže slovo má Steven. Děkuji vám za tyto úvahy o naší dosavadní práci. Je jasné, že potřebujete více práce na to, abyste vyhodnotili naši práci, ale Eh, těch pozitivních úvodních poznámek si velice vážíme. Já teď projdu eh, vaše komentáře. Nejprve k té datové šabloně, k té šabloně zveřejňování informací, jak byla vyvinuta a do jaké míry se odlišuje od zavedených praktik. Tady bych chtěl říci, že jsme ji vystavěli do značné míry na stávajících šablonách a na již dostupné práci. Máme šablony ECB, Bank of England, e, takovéto šablony vyvíjí e, také e, CRA3. Takže to byly důležité stavební kameny těch technických standardů, které nyní předkládáme. Zároveň jsou v nařízení nové požadavky, které by měly být zohledněny. To nařízení je nyní mnohem explicitnější ohledně potřeby potenciálních investorů a veřejných orgánů a jejich due diligence. Takže to je jasný dopad na regulaci datových požadavků a požadavků zveřejňování. Kromě toho teď máme více zkušeností s šablonami a s požadavky na zveřejňování informací, které byly používány v minulosti. Takže byly v základech naší práce byly tyto stávající požadavky, v nich jsme však provedli na základě nařízení určité úpravy. Pokud jde o soukromou sekuritizaci a její vztah s veřejnou sekuritizací, tak tady jsme znovu velice pozorně přečetli úroveň 1 a při pečlivém čtení, které jsme provedli spolu s komisí, jsme zjistili, že je velice malá možnost nějakým způsobem rozlišovat mezi soukromou sekuritizací a veřejnou, pokud jde o povinnost informování. Bude tam samozřejmě velký rozdíl, pokud jde o veřejné informace, ale pokud jde o informace, které budou sdíleny se specifickými investory, tam vlastně nebudou prakticky žádné rozdíly na úrovni jedna. Osobně bych řekl, že by bylo lepší, kdyby ten rozdíl byl větší. My jsme to tak udělali eh, částečně kvůli úrovni jedna. Já bych si osobně přál méně striktní povinnost pro soukromé subjekty. Další otázka se týkala autorizace třetích stran, které budou poskytovat zajištění eh, podle kritérií STS. My jsme v technických standardech eh, udělali to, že jsme se soustředili spíše na informace, které musí eh, subjekty podle pros, poskytnout národním regulátorům, takže e, ještě jednou zdůrazňuji, bude to dohled na národní úrovni, nikoli dohled na evropské úrovni. Zároveň z našeho pohledu dohledové konvergence budeme samozřejmě zdůrazňovat důležitost e, obsahových hodnocení, aby to nebylo pouze zaškrtávání e, políček. Proběhly určité konzultace je potřeba si uvědomit, jaké informace vlastně tedy mají být poskytovány. My si uvědomujeme, že ty typy subjektů jsou různorodé a e, nechceme nějaké e, uspěchané nebo mělké autorizace. E, inspirovali jsme se ze zkušeností z jiných oblastí a právě tak naše aktivity dohledové konvergence budou klást důraz na konzistentnost. Mělo by tedy jít o hloubkové obsahové hodnocení. Pokud jde o otázku kvality dat a do jaké míry se zabýváme tím, že data nejsou dostupná, Tady je potřeba nastavit rovnováhu mezi na jedné straně důležitostí zveřejňování informací vnějšímu světu. Víme, jak problematická byla netransparentnost v době finanční krize na druhé straně mohou existovat legitimní důvody, proč určité informace nejsou dostupné a proč není možné je ohlašovat. Může to být, mohou, mohou to být velice staré půjčky z dob, kdy ty informace nebyly dostupné. A jestliže ta informace nyní není dostupná, vy byste ji žádali jako podmínku pro to, aby sekuritizace mohla pokračovat, tak by to narušilo trh s cenými papíry. Takže my jsme provedli hodnocení pro jednotlivé sektory toho, do jaké míry je legitimní, aby ty informace nebyly dostupné. A potom je tu možnost eh, indikovat různé důvody, proč nejsou informace dostupné. Takže v té šabloně eh, vidíte, že v podstatě není možnost tuto informaci neposkytnout, a odchýlit se od požadavku, zatímco v jiných případech ta možnost se odchýlit od požadavků bude. Postupem času, až budeme mít více zkušeností, budeme moci navýšit úroveň očekávání e, toho, co má a nemá být dostupné. Ještě předposlední komentář. Ptali jste se, jestli všechno probíhá podle plánu. Já říkám ano, zatím ano. A očekáváme, že i u těch výsledků, které zatím ještě se chystají, bude všechno v pořádku. Eh, pokud jde o techniky zmírňování rizika, tak tam máme drobné spoždění, to jsme měli předložit už před létem. Očekáváme, že to bude tedy ve třetím čtvrtletí v letošním roce. Bylo to tedy mírně spožděno, ale už jsme informovali Ekon o této skutečnosti. A když už jsme u toho dodržování harmonogramu, tak bych chtěl zdůraznit tu, ten problém rozpočtu. Jestliže nebudeme mít rozpočet na, vyho, na vykonávání dohledu, tak nemůžeme vykonávat dohled. Nemůžeme jaksi dohlížet na situaci jaksi ze vzduchu, musíme zkoumat situaci a v podstatě u spousty legislativních návrhů máme nulové personální navýšení. To se dá udělat jednou nebo dvakrát, ale časem to dospěje do bodu, kdy už se to nedá zvládat. Takže e, já bych chtěl e, upozornit na to snížení stavu e, oproti původnímu stavu. Pokud jde o obecnou otázku většího rizika pro stabilitu, tak bych chtěl zdůraznit, že bude přibývat informací o sekuritizaci, což je jeden z hlavních důvodů, proč eh, se finanční krize točila kolem cených papírů. Nejenom cených papírů tedy, ale také okolo úvěrových sazeb. Víme, jaké role hrály. Eh, tady je obrázek oproti minulosti už velmi jiný. Chtěl bych jen připomenout, že regulace cených papírů si žádá, aby společný výbor dohledových orgánů vytvořil zprávu do roku 2020 o monitorování trhu a pak nastane chvíle, kdy bude potřeba informovat zákonodárce o vývoji na trhu s cenými papíry. A to je ode mě všechno. Děkuji vám. Já vám děkuji. Nyní zástupce EBA ano, děkuji za položené kvalitní otázky, takže v první řadě na ně zodpovím. V první řadě tedy to, jak zvažujeme charakteristiky rizika, tady jsem zdůrazňoval tu potřebu nastolení rovnováhy Myslím si ohledně eh, toku ehm, kapitálu, mm, myslím si, že i otázka toho upisování je důležitá, pak jsou tu faktory homogenosti, třeba zajistit, abychom měli tedy srovnatelné výsledky. A když se kladete otázky ohledně eh, subprime, tak uh, Zda můžeme být přísnější, ano, to můžeme být, ale pak jsou tu dopady jako excesivní soustředěnost a podobně. Takže to je taková hodně základní otázka, zda tedy eh, tu situaci měnit. My se snažíme nastolit rovnováhy. Ohledně otázky syntetického potenciálu tady ne, my se snažíme dávat dohromady tedy ta data, na která, která mohou sbírat eh, supervizoři. Měla by být, ehm, měla by být zveřejněné nové požadavky na sekuritizaci, mělo by k tomu dojít příští týden. A eh, ta dostatečná kvalita, kterou máme nyní, nám umožňuje dostatečně zhodnocovat rizika. Samozřejmě vše může být ještě vylepšeno, to je otázka k diskuzi, ale uvidíme, jak to bude tedy vypadat po těch nadcházejících týdnech. Pak homogenní faktory a otázka, zda můžeme potvrdit, že alespoň jeden takovýto faktor je brán v hotaz. Zda máme tedy eh, Prahy materiálnosti, ano, to také můžeme brát v potaz. A pak ten eh, přebyte, nadměrný spread, eh, to není součást CRR. My jsme se snažili zajistit kontinuitu tady v té započaté práci a zapracování něčeho takového by celý tady ten soubor trochu rozmělnilo. No a pak ještě poslední otázka od pana předsedy, ta je ta nejtěžší, složitá, děkuji vám za ní. Článek 28, jeden eh, faktor homogenity. Samozřejmě můžete si ten ranking nastavit, jak chcete, mít ho vyšší nebo nižší a podle toho tam zahrnovat kritéria. Já doufám tedy, že tato odpověď bude dostačující. Děkuji. Já vám děkuji. Takže vy říkáte, že to vaše znění je v souladu s článkem 42 já jsem to nevnímal takto, nicméně přečtu si to ještě jednou pozorněji a vrátím se k tomu. A nyní zpravodaj. Ne, ještě se omlouvám. Zástupkyně komise, prosím. Děkuji, já nebudu hovořit ze široka. My jsme eh, byli zmíněni u dvou dotazů v první řadě pan Karas se dotazoval, jaké je, jak je časový harmonogram po schválení. Já chci říci, že pracujeme urychleně o těch pravidlech, které jsme obdrželi k tématu. My jsme velice úzce spolupracovali eh, s ESA. V podstatě obecně souhlasíme Ehm, s tím navrženým textem, ale ta právní revize si vyžaduje určitý čas, to asi víte. No a druhá reakce týkající se zveřejňování u těch soukromých transakcí. Tady vím, že proběhla určitá míra diskuze a že dosažený kompromis se týká zveřejnění národním příslušným orgánům, platí jak pro soukromé, tak veřejné transakce. Nicméně zveřejnění veřejnosti je omezenější u těch soukromých transakcí a myslím si, že jakožto kompromis je to vhodný kompromis. Já vám děkuji. Má někdo nějaké dodatečné připomínky k těmto odpovědím? Ne? Takže já bych chtěl poděkovat našim pozvaným hostům a, a chci zdůraznit ještě jednou, jak je důležitý ten ta ochota spolupracovat s, i s výborem pro rozpočet. My se tu snažíme vypracovat vhodné stanovisko a skutečnost, že ten návrh byl od nebyl odhlasován, to znamená na radě to bylo 50%, tak se to vrátilo vše zpátky na komisi. Nicméně logičtější by byla, eh, bylo většinové zamítnutí, ale toto je vlastně taková rozpočtová položka. My se snažíme zapracovat tedy na tom znění stanoviska a dále budeme tedy spolupracovat na základ prostřednictvím dialogu s našimi kolegy z rozpočtového výboru. abychom tedy mohli vylepšit to znění, aby to bylo konzistentní s tím, co požadujete a s příslušnými zdroji, které potřebujete. Takže ještě jednou vám děkuji za vaše vysvětlení, za vaši práci. Náš dialog bude i nadále pokračovat až do závěrečného schválení komisí. A nyní tedy můžeme ukončit toto zasedání. Příští zasedání proběhne v pondělí 3. září v 15 hodin. Ještě jednou vám děkuji a uzavírám dnešní zasedání.